Vážení kolegové, dobré odpoledne. Zahajuji schůzi výboru pro dopravu. You have before you the draft agenda. Can I... Máte před sebou návrh pořadu jednání. Is that any noise here, Jackie, no? Je to hluk, Jackie? Of the draft agenda, is everybody... Takže souhlasíte s návrhem pořadu jednání? Jste všichni spokojeni s pořadem jednáním? Pokud ano, takže můžeme schválit eh, zápis z 28. února a ze 14. a 16. března. Nikdo proti tomu nic nemá. Děkuji. Takže ma, mohu prohlásit, jaký je postoj rady podle eh, článku 63 a po hlasování v plénu 24. března 2011, pokud jde o přeshraniční výměnu informací o bezpečnosti silničního provozu a o přestupcích. Spravodajkou byla paní Ayala Sender. Postoj rady musí být eh, podle pravidla na pořadu jednání výboru pro, cest, pro dopravu. Budeme o tom tady hovořit zítra odpoledne ve tři od, eh, zítra odpoledne ve tři hodiny, ale podle pravidel jsem vám to musel sdělit. Dalším bodem na pořadu jednání je Eh, výběr poplatků u těžkých nákladních eh, vozidel. Eh, známe to pod pojmem Euroviněta a zpravodajem je pan El Kadawi. Kolega, děkuji vám to beginnen. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, nejdříve bych chtěl poděkovat všem, kteří se mnou v posledních týdnech spolupracovali abychom měli společný přístup výboru eh, k pozměňovacím návrhům, které chceme předložit jako parlament. Chtěl bych poděkovat stínovým zpravodajům, a to především, kteří do toho investovali mnoho času a práce. Jsem si vědom toho, že nikdo není úplně spokojen s tím, čeho jsme dosáhli. Někteří se domnívají, že zacházíme příliš daleko, jiní se domnívají, že to dostatečně daleko nejde. Nicméně, myslím si, že jsme dosáhli dobrého výsledku s ohledem na veškeré obtíže a s ohledem na postoj rady. Víme, že rada schválila svůj postoj pouze s malou většinou. Chtěl bych se soustředit na pět témat. Za prvé eh, se jedná o eh, volbu externích nákladů. Souhlasíme s tím, že eh, je zde otevřená otázka flexibility, pokud jde o rozvoj infrastruktury. A také je třeba zde vyjasnit eh, otázku rozpočtové neutrality, flexibility. Myslím si, že na tom jsme se shodli. s poslanci z různých politických skupin. A eh, druhá otázka se týká rozsahu směrnice nebo oblasti působnosti. A pokud jde o eh, tuny. Eh, stanovili jsme, že hranicí by mělo být 3,5 tuny, ale to je problematické pro některé eh, členské státy, které chtějí spíše 12 tun. Já se domnívám, že bychom měli být pragmatičtí. Měli bychom se snažit hledat co nejlepší formulaci. To, jak to máme nyní, je eh, základ pro naše vyjednávací pozici ale musíme se na tuto otázku podívat dále. Třetí bod se týká odložení eh, pro eh, euro 6. Eh, diskutovalo se o dvou letech, třech letech, čtyřech letech. A nakonec jsme dosáhli úspěchu. A hovořili jsme zde také o oblastech, o horských oblastech a také o tom, že zde existují různé eh, postoje pro jednotlivá vozidla, zda by to mělo být euro 1 nebo 2 nebo 4. A já myslím, že jsem zde zvolil jakousi střední cestu. A takže se to bude týkat 0, 1, 2 a 3. Dále je zde otázka eh, dalších následných kroků. Zde jsme se vrátili k našemu postoji v prvním čtení. A pátý bod. Víme, že postoj parlamentu byl velice odlišný od postoje rady. Rada chce pouze doporučení týkající se investic do dopravní infrastruktury. My se domníváme, že je potřeba zde mít reinvestování do dopravy. Někteří kolegové navrhli, abychom předložili opět eh, svůj postoj v prvním čtení a abychom jasně poukázali na to, že zde máme to cílení prostředků. Musíme si být vědomi toho, že toto je eh, samozřejmě náš postoj pro vyjednávání a budeme se muset snažit o to, aby se parlament přiblížil radě nějakým způsobem. A někteří poslanci předložili takové pozměňovací návrhy, které umožní pohnout se blíže radě. Ehm, jsou zde některé formulace týkající se systému obchodování s povolenkami, na to bychom mohli odkázat, ale a myslím, že bych bylo v pořádku, pokud bychom se vydali tím směrem, ale navrhuji, abychom se tímto směrem ještě nevydávali a abychom znovu předložili náš postoj z prvního čtení. Já jsem si prošel jednotlivé body se stínovými zpravodaji, na některých věcech jsme se shodli. A shodli jsme se na tom, že by komise měla dohlížet nad aplikaci této směrnice a že by měla vyjasňovat, aby tady bylo jasné to, co eh, jednotliví aktéři mají dělat. Předložil jsem některé ústní pozměňovací návrhy. Někteří kolegové kladli otázky týkající se interoperability, e, z nichž některé jsem e, některé ty otázky, některé pozměňovací návrhy jsem přijal. Ale chci, aby bylo jasno v tom, že je zde také celá řada pozměňovacích návrhů, e, proti nichž jsem jsou zde některé pozměňovací návrhy, které bych eh, v zásadě podpořit mohl, nicméně se mi zdají nadbytečné. A eh, některé patří třeba do jiných odstavců nebo na jiná místa a některé se velice liší od toho kompromisu, kterého jsme dosáhli. Vydávají se směrem k vyšší míře internalizace. Takže to bylo jenom stručně, jak vypadá současná situace. Chtěl bych opět eh, zdůraznit, že je to velice komplikované téma, je to politicky citlivé téma, je to celá řada různých názorů. Nicméně, nyní máme připravený balíček, který je, myslím, dobrým základem proto, abychom se snažili vylepšit postoj rady. Já si myslím, že to by se nám mohlo podařit. A mělo by se nám podařit to dosáhnout toho, aby bylo možné používat tuto směrnici v jednotlivých zemích a v budoucnosti poté bude možné předložit a vypracovat přeskum směrnice. Myslím si, že e, toto je poprvé, co můžeme přijmout internalizace externích nákladů v silniční dopravě. Mnohokrát děkuji. Nyní za EPP paní Wortmann Kohl. Děkuji, pane předsedo. Když se podíváte na posměvací eh, pozměňovací návrhy a jak vlastně nakonec dopadly, tak eh, je vidět, že v EPP proběhla velice živá debata o tom, kterým směrem bychom měli se vydat dále. Já bych samozřejmě měla začít poděkováním zpravodaji za jeho profesionální přístup. Je to velice důležitý, důležitá věc, kterou tady eh, s, a spoustu bodů zapracoval jako výsledek našich jednání, takže já bych mu chtěla poděkovat. Jako skupina EPP my s ním tedy eh, souhlasíme. Já hovořím o interoperabilitě, poněvadž máme tady eh, celou řadu zemí, eh, které si zavedly své systémy výběru mýta někdy ta interoperabilita je, ale v mnoha případech ne. A to by tedy pro nás jako parlament bylo důležité vyřešit. E, pokud se týče toho earmarkingu, to znamená e, vyhrazování využití těch prostředků, tak e, tady souhlasíme. My ho chceme v maximální možné míře. Měli bychom být maximálně ambiciozní, poněvadž cílem je to, aby se uplatnil eh, princip, eh, kdo špiní zaplatí. A to, myslím, se ještě neprosazuje úplně eh, dostatečně. Pak jsou tady otázky na poplatků za ucpané silnice. Takže to je eh, taky zajímavá věc, ale podstatné je, aby to bylo rozpočtově neutrální na eh, jedné trase. Čili otázka je, jestli bychom mohli eh, tady tuto úpravu podle zatížení trasy takto zavést. A asi eh, rada by si přála sice ano, určitou tu variaci těch poplatků ano, ale poměrně malou. My bychom rádi šli až na 200%. No a my bychom tedy chtěli, aby se to hlasování, de facto, aby se to týkalo také vozidel eh, do 3,5, tedy o 3,5 tuny. Pokud se týče obnovy flotil, chci poděkovat za podporu pozměňovacího návrhu 61. A to je přesně to místo, kde je třeba zavést výjimku pro eh, ty třídy dle norem euro a eh, tedy ty výnosy z toho skutečně musí jít do infrastrukturní investic, do dopravy. To je skutečně velice eh, důležitá část toho earmarkingu. Máme tady eh, tři, tři skupiny, eh, možná, že někteří by chtěli rozdělení do méně než tří skupin, ale v podstatě to zase není tak velká sporná otázka. Ehm, myslím, že se na nás zítra při hlasování můžete spolehnout, i když pár kolegů hm, možná se zdrží, ale hm, já souhlasím s tím, že je čas pustit se do jednání s radou. Ehm, ještě tedy eh, k tomu ustanovení o revizi předpisu. Ehm, to ustanovení je velice rozsáhlé a my se bavíme o tom, jestli to má být co dva, co tři nebo co čtyři roky. Ale myslím si, že daleko efektivnější by bylo, kdyby ta směrnice byla implementována v co nejvyšším počtu členských zemí. My tady nejsme pro povinnou implementaci, ale myslím, že bychom rádi udělali víc pro to, abychom přesvědčili víc členských zemí, aby to šli. Děkuji, pan Stex, za ALDE. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat panu zpravodaji a také stínovým zpravodajům, protože se domnívám, že se nám podařilo zblížit stanoviska. Musíme být nicméně realističtí, poněvadž zítra vytvoříme jednací mandát pro zpravodaje. A to do poslední fáze jednání s radou. A to je důležité, abychom zabránili konfrontaci na plenárním hlasování, která hrozí vzhledem k tomu, jak obtížná ta jednání jsou. Každopádně bychom měli zaujmout jasné stanovisko všude tam, kde je to možné před jednání s předsednictvím a e, souhlasím se zpravodajem, měli bychom zkusit být co nejefektivnější. Je jednoduše a prostě e, těžké, když e, Zpravodaj tady říká, že je spousta věcí, eh, pro které, kde je pro, ale nezapracoval je, protože ví, že by nesískal většinu. Ale to, to, je, to je škoda, poněvadž to je ehm, trošku v náš neprospěch. Jinak eh, je třeba, abychom se shodli na základních principech. Tady poprvé v evropské legislativě otvíráme možnost internalizovat externí náklady. A mělo by to vlastně eh, být v jednom článku. A nespravodaj to také podporuje. A pokud se týče e-markingu, eh, tedy určení těch prostředků. Já si myslím, že náš návrh je velice dobrý, ale můžeme očekávat eh, tuhý odpor v radě. Takže asi eh, tam nebude možnost prosazení eh, tohoto typu určení prostředku. Jinak pokud se týče eh, rozsahu platnosti, já si myslím, že bychom měli vycházet z toho limitu 3,5 tuny, nicméně asi ne všichni ve frakci to podpoří. No a pokud se týče Eh, daně ze zácpy, tak tak eh, to uvidíme teprve, jak se to vyvine. No, pokud se týče modernizace flotil, tak eh, já musím říct, že naše frakce tvrdí, že je třeba eh, se potom věnovat eh, zejména prioritním projektům eh, euroviněty. A to bude ještě záležet také na tom, jak dopadnou pozměňovací návrhy. Nicméně, já myslím, že bylo dobré, kdybychom zítra ve výboru dosáhli co největší shody abychom tedy mohli říct, že máme širokou shodu v parlamentu a že je třeba, aby se nám rada přiblížila. No pokud ta většina nebude široká, tak to bude samozřejmě daleko obtížnější. Paní Lichtenberger. Ja, herzlichen Dank. Sie können sich vorstellen. Děkuji. Dovedete si bez pochyby představit, že mě u těchto jednání krvácí srdce a že mě opravdu velice bolí, že se nám tady nepodaří, nedaří posta, eh, pos, posunout se alespoň o krok dále. Eh, s téměř všemi kompromisními návrhy pana zpravodaje budu souhlasit, a to z toho prostého důvodu, že odmítnutí by dospělo k tomu, eh, že vlastně potom zúčtování některých věcí v nákladní dopravě by potom bylo zcela smeteno ze stolu. Takže já si myslím, že tady bychom neměli hovořit pouze o lobbingu v Evropském parlamentu, ale měli bychom také pochopit, eh, že jádro lobbingu je v radě. To znamená, eh, že pokud jde o dálnice, tak eh, tam lidé, kteří bydlí u dálnice, vlastně to nemohli vůbec ovlivnit. A my tady potřebujeme větší jasnost, potřebujeme také uh, uh, vlastně osvětlit eh, ty lobbyingové diskuze, které v tuto chvíli, nebo situace, která existuje v Evropském parlamentu. Myslím si, že se tady objevil jeden základní problém, při vzniku této záležitosti. Tedy my jsme doufali, že náklady e, za e, zácpu, že to by vlastně vedlo k tomu, že to nařízení bude pro mnoho lidí přijatelnější. Že bychom potom lidem řekli, ano, bude tady sice mítné, ale alespoň bude méně zácep. A potom by to byl takový skvělý vlastně nástroj. Ukázalo se ovšem, že to tak nebylo, že to nemělo tento dopad. A e, Mm, to se týkalo i vlastně boje proti klimatickým změnám. Bylo to podobné jako u této otázky zácep. Je škoda, že ta otázka teď z toho vypadla a že to bude pružnější. To se bude velmi problematicky provádět kvůli tomu, že tady je velká škála různých variací a také proto, protože ten propočet, který se bude muset provádět aktualizovaně bude velice obtížný. Potom rozsah působnosti tady je jasné, odkud eh, to pochází, je to jasné, k jakým členským státům se to vztahuje. To, že tady budeme mít 12 tun, to bude mít negativní dopad, protože nakonec to povede k tomu, že za určitých okolností eh, s malými eh, motorovými vozidly se bude jezdit více a zavedení eh, externích eh, adicionálních nákladů jenom pro euro 1 a 2, jak navrhuje rada. A tady přeji, si přeji, aby si kolegové na to ještě jednou, aby se na to ještě jednou podívali, protože to by vlastně znamenalo, že toto, tuto legislativu se všemi pravidly pro vstup v platnost a s přechodnými ustanoveními že by to vstoupilo v platnost teprve ve chvíli, kdy už tato auta na našich silnicích vlastně vůbec jezdit nebudou. A když tady k tomu přidáme Euro 3, tak na silnicích ve střední Evropě, kde eh, jde vlastně o tu vyšší kvalitu, tak tam to bude se týkat maximálně 10 nebo 15 eh, těchto vozidel. Takže musíme se na to podívat skutečně konkrétně. Máme tady jenom euro 0,1 a 2, pardon, 0,1 a 2 už tady téměř nejsou. Ty jsou většinou teď vysílány na krátké trasy ve členských státech. Takže prosím, zamyslete se nad tím, že bychom k tomu přidali euro 4, ale minimálně si musíme ponechat euro 3, protože jinak ta legislativa bude úplně eh, k ničemu se skutečnosti. A my bychom to za náš výbor neměli eh, připustit protože vytvářet eh, takovou vlastně neužitečnou legislativu je zbytečné, není to, není to přínosné. Otázka interoperability, velice důležitá otázka, měli bychom to docílit, ale musíme se také soustředit na to, aby nepřežívaly pouze takové ty eh, prehistorické modely, ale aby opravdu docházelo k inovaci. Rozumím, že vše, co příliš eh, se odklání od eh, kompromisu, tak eh, že to vlastně tam nechce do toho dát, ale já s tím nesouhlasím, potřebujeme tady větší manevrovací prostor v jednání s radou, protože já vím a je to jasné, že v radě mají velký odpor, nemají žádné pochopení pro některé naše cíle a já bych chtěla říci, že my jsme samozřejmě dobří, když eh, deklarujeme nějaké velké cíle, když řekneme, ano, budeme redukovat o 20 eh, znečišťující emise pro životní prostředí, ale když potom jde o konkrétní praktické kroky, tak eh, raději se neděje nic. Je to otázka důvěryhodnosti a my to musíme zvládnout, musíme být to je na tom dobře. Další řečník. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl nejdříve poděkovat Saidovi, protože si myslím, že udělal všechno velice elegantně a postupuje velice strategicky, pokud jde o vyjednávání s radou. Snaží se dosáhnout kompromisu se stínovými zpravodaji. Skupina ECR má eh, různé názory, například pokud jde o eurovinětu. Eh, názory nejsou jenom politické, ale samozřejmě jsou určeny také geografickou situací jednotlivých zemí, takže objektivně zde máme komplikovanou situaci. Ale já doufám, že zítra schválíme dobrý postoj pro zahájení vyjednávání. Skupina ECR nepředložila žádné návrhy, žádné pozměňovací návrhy. Paní Lichtenberger právě řekla, že postoj rady je velice silný, ale je to určitý kompromis a my něco takového podporujeme. Měli bychom si uvědomit to, jak těžké by bylo pro radu, kdyby měla porušit tento kompromis. A my v parlamentu bychom prohráli, pokud by bylo nutné opět zahájit vyjednávání v radě. Pokud je o těch 12 tun, o zahrnutí vozů o 12 tunách. My bychom byli rádi, aby o tom mohli rozhodovat eh, členské státy. To je pozměňovací návrh číslo 10. Dále obnova vozového parku. Já se domnívám, že desetiletá lhůta je relativně eh, dobrý nápad, ale tři roky by možná také byly v, proha, eh, v pořádku. Pokud jde o e-marking nebo to eh, zacílení eh, financí, to by také mělo být na členských státech. Ministři financí by se chtěli vyhnout problematické situaci. Většina poslanců naší politické skupiny by byla ráda, pokud, bylo, pokud by bylo možné nalézt dobrý kompromis s radou. Nyní máme osm řečníků na seznamu, takže bych vás chtěl požádat, abyste omezili své intervence na dvě minuty. Takže máme devět řečníků, deset řečníků, jedenáct řečníků, takže čas, který máte k dispozici, je kratší a kratší. Nejdříve pan Groš. Dvě minuty, prosím. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat zpravodaji i stínovým zpravodajům. Já se domnívám, že bylo dosaženo pro nás jako parlament zajímavého výsledku. Domnívám se, že není, nebude možné tvrdit, že my v parlamentu, pokud je o životní prostředí, potom děláme něco jenom na úrovni teorie, ale nezavádíme to do praxe. Nám nejde o to, aby silniční provoz byl dražší, ale aby byl efektivnější. A z tohoto důvodu ten earmarking má určitý význam. Nechceme jenom říci, eh, silniční provoz eh, nebo silniční doprava bude dražší. Chceme také investovat do infrastruktury a zlepšovat infrastrukturu. Flexibilita to je samozřejmě eh, diskuze, kde ukazujeme už nyní radě, že parlament je ochoten o tomto tématu hovořit. My zde nemáme nic pevně stanoveného. Nicméně víme, že flexibilita, stejně tak jako obnovování vozového parku, jsou témata, o kterých můžeme hovořit. Nicméně musíme vyslat určité signály, ať už v radě nebo v parlamentu. Musíme udat určitý směr. Nesmíme však zapomínat na jedno. Pokud hovoříme o nákladácích, hovoříme o euro 0 a srovnání s euro 4. Um, ehm, zde jenom osmnáctina negativního dopadu eh, těchto nákladních automobilů. Na to nesmíme zapomínat. Já se domnívám, že výsledek hlasování bude zásadní. Potřebujeme velkou většinu v parlamentu, abychom mohli eh, zatlačit na radu a poukázat na to, že nejsme nerealističtí a aby se i rada snažila nalézt řešení. Myslím si, že eh, to, co předkládá zpravodaj, je dobré, je to realistické a na základě tohoto můžeme jako parlament eh, také vyslat eh, správné signály. Eh, já doufám, že v těch čtyřech hlavních tématech budeme mít zítra širokou podporu, abychom vyslali jasný signál radě. Paní Tykau, dvě minuty. Domnule președinte, vreau să-l felicit pe domnul... Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla pogratulovat panu El Karadawi. Velice tvrdě pracoval, my jsme také v prvním čtení spolupracovali, abychom eh, poté mohli mít silný mandát eh, i v druhém čtení. Já eh, podporuji celý ten princip, podporuji také internalizaci externích nákladů. Nicméně se obávám, že tato internalizace externích ná, kladu nebude používána ve všech členských státech. To je velice důležitý krok, za který musíme bojovat, aby vznikl vnitřní trh pro silniční dopravu. Eh, je ale zároveň třeba zajistit, aby silniční doprava byla ekologická. V současné době, ale pokud to budou aplikovat jenom některé členské státy, bude to znamenat, že v jiných členských státech vzniknou problémy. Například eh, vzniknou problémy pro členské státy, které jsou na okraji aplikace této směrnice pouze v některých členských státech, například ve střední Evropě, by vedla k tomu, že zde vzniknou nové překážky. Silniční doprava z okrajových oblastí už nebude konkurenceschopná, nebo zboží z těchto oblastí bude dražší. A samozřejmě pokud zde nebudou příjmy, poté není možné obnovovat vozový park. Já jsem také proto, aby tato směrnice byla přepracována po dvou až třech letech, nikoli později. Prostředky, které e, zde e, vzniknou, by mělo být využity také pro e, jistější parkování v Evropě. Zároveň je nutné zajistit, aby bylo Eh, aby se dodržovaly pravidla týkající se řidičů v silniční dopravě. A dále zde existuje otázka uh, rush hour, tedy uh, uh, mítného ve špičce. Uh, nič, nicméně já se domnívám, že něco takového by mělo být využíváno pouze za účelem modernizace infrastruktury. Paní Meissner dvě minuty nebo méně. Ich mache, ich mache. Ano, bude to méně. Chtěl jsem říci, že zde je to provedeno sice velice dobře, ale teď máme eh, vlastně jinou variantu v čtení a ta skutečně má dobré, dobré vyhlídky na úspěch. Já vím, že hovořím za Německo a v Německu, pokud se týče eurovinety, eh, panuje skepse. Já jsem pro 100% earmarking a eh, v Německu tady ne všichni politici to podpoří. Jinak já si myslím, že to přepracování, ta revize směrnice, eh, že to by mělo nastat už po dvou letech. To dva roky stačí, abychom poznali, na to, jestli to funguje nebo ne. A já myslím, že potom eh, taky ta hranice 3,5 tuny je taky dobře. Bylo to méně než dvě minuty. Děkuji, pan Kráme na dvě minuty. Jen Markin, o tom jsem Eh, řekl jasně to, co my tady eh, vybereme, tak to si stejně sebere ministr financí. Eh, já bych řekl, že ta revize po dvou letech je správná, ale za druhé, ale podstatné je to, že ono se to neprodraží. Švýcaři mají čtyřikrát vyšší míto než Německo a Eh, náklady pro spotřebitele se zvedly o půl procenta, protože ono se taky zvýšila efektivnost, eh, ubylo prázdných jíst a tak dále. Čili eh, dá se říci, že co je dražší, s tím se tedy nakládá odpovědněji. A ještě jedna věc. My pořád nemáme spravedlou soutěž mezi silnicí a železnicí. My máme už 15 let mýto na železnici a to platí úplně pro všechny, zatímco na silnici pořád je to otázka, eh, zda to členská země chce nebo nechce zavést. To je skutečně hm, soutěž, která není spravedlivá a Eh, je to v neprospěch železnice. To je skutečně špatně, ale je to realita. My teď činíme malinký, malinký krok ke spravedlnosti, ale o spravedlivé soutěži ve prospěch ochrany klimatu jsme ještě velice vzdáleni. Děkuji, pan Van Dalen. Děkuji, pane předsedo. Moje frakce nepředložila žádné pozměňovací návrhy, poněvadž chceme vyzvat k tomu, aby, abychom o tom uvažovali realisticky. Tak blízko k dohodě s radou jsme ještě nikdy neměla, neměli. E, také já krvácím podobně jako paní Lichtenbergerová, ale říkám skutečně, e, nastolme realistický kurz, abychom byli schopni dosáhnout shody. Já bych krvácel daleko více, kdybychom vyšli s prázdnýma rukama na konci. Takže proto eh, říkám i na adresu zelených, buďme, buďme nohama na zemi a jestliže se vám nepodaří k tomu prosadit, já nevím, o rok víc nebo co, tak potom raději se zdržte, než byste hlasovali proti tím, hm, aspoň tomu kompromisu propučte větší váhu. Takže raději tak, než vůbec nic. Eh, pan de Grandes na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Eh, já také stručně. Já jsem podal šest pozměňovacích návrhů, z toho šest, pardon, z toho čtyři společně s Itálií, Portugalskem, Řeckem, Irskem a Španělskem. My máme takové společné stanovisko a e, v podstatě e, také se snažíme reflektovat rozdíl mezi středem země a odlehlými oblastmi je to prostě takový nějaký kompromis, některým se přitíží, některým se ulehčí. Já myslím, že eh, znáte také eh, stanovisko, které je v 1.50 to jsou flotily a taky externí eh, náklady pro ekologická vozidla, tam jsme pro pět let. Eh, pokud se týče eh, poplatku ve špičce, tak tam navrhujeme 100% v určitých hodinách, zhruba tři hodiny během dne. Pak 102 Tady je maximální znečištění vzduchu a my říkáme plus jeden rok pro euro 6, to znamená 1. 30. prosinec 18. Dále jsme ve vlastním jménu podali pozměňovací návrh číslo 63, to jsou horské oblasti. A dále vyjmout eh, vozidla kategorie 1 a 2. Eh, pak je tam 83 k externím nákladům. My říkáme, že tyto prostředky se mají využít v dopravě a prostředky z mýta podle nás eh, mají být využit pro zlepšování silničního provozu. Děkuji. Pan Danelis na dvě minuty. Děkuji. Asi se všichni shodneme na tom, že to je velice důležitá věc. Samozřejmě to má také svůj symbolický význam, takže tato zpráva je velice důležitá. i samozřejmě svým obsahem. Chtěl bych zmínit dvě otázky, které jsou podle mého názoru velice důležité pro provádění a efektivitu tohoto ustanovení. Všechny příjmy budou muset být využity na vylepšení infrastruktur a potom po, také na udržitelnost a účinnost tohoto nástroje. Je velice důležité, aby tento nástroj přijali všechny členské státy. Dnes to samozřejmě není ještě realistický cíl, ale měli bychom eh, o to usilovat alespoň pokud je o tu první revizi. Děkuji, pan Ríkej, dvě minuty. Velmi stručně, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poblahopřát Saidovi. Je to belgický úspěch. Podporovalo to belgické předsednictví, pan zpravodaj je z Belgie. A chtěl bych udělat dvě poznámky. Za prvé, rozdíl té analýzy je tady takový, jak tady říkal pan Renes Pascal, je to rozdíl mezi členskými státy. Eh, některé členské státy tu internalizaci už podporují a už dlouho, protože oni podporovali všechny ty, nebo hradili ty náklady a transfer směrem na silniční dopravu, to je samozřejmě eh, nový prvek. Dříve to bylo nevyvážené, ale samozřejmě byly tady určité rozdíly, které nebyly ideologické, ale spíše praktické. A s nimi jsme se museli vyrovnat. Tady děkuji eh, paní kolegyni za odvedenou práci, snažila se tady nalézt střední pozici. A poslední poznámka je, že si kladu otázku, jestli už tady nevznikl nějaký nový systém rady, která tady vykládá návrhy s následující připomínkou, eh, když nám řeknou, většina v radě je velice křehká, takže prosím nic neměňte, nebo se to rozpadne. Takže nám říkají, nic tady nesmíte změnit, protože když tam něco změníte nebo upravíte, tak to potom neprojde. A za druhé nám říkají, eh, nejenom, že to nesmíte upravit, ale navíc to musíte podpořit velikou většinou, tak aby bylo jasné, že to je důležitá směrnice. Pokud je o eurovinětu a platí to i pro jiné texty, Eh, tak se toto objevuje. Mohlo by dojít k tomu, že to by bylo trochu zvláštní po uplatňování Lisabonské smlouvy a mohlo by to celou tu situaci ještě zkomplikovat. Is... Děkuji. Pan Perka, eh, na dvě minuty. Vítáme vás eh, tady mezi námi ve výboru pro pravu. Děkuji. Děkuji. Děkuju Eh, mluvil tady pan Rike a pan Bach a také paní kolegyně, kteří tady přinesli pozměňovací návrhy. A já si myslím, že pan zpravodaj tady kráčel velice realistickou cestou a my bychom ho podpořili, pokud bychom mu dali velkou většinu v jeho stanovisku, až bude vyjednávat s radou. A já si myslím, že tady je důležité, aby Evropský parlament eh, vysnal eh, jasný signál. Několik poznámek pokud chceme mít méně emisí hluku a škodlivých látek, tak se musíme pustit cestou obnovy vozového parku. A já si myslím, že tady je potřeba mít pobídky, což znamená, že nemůžeme jen tak nějak náznakem tady uvažovat o tom, že bychom tím dotkli pouze kategorie 0 až 2, ale samozřejmě musíme mít pokud možno 1 až 4 anebo minimálně tedy ten kompromis, který tady byl navržen, 1 až 3. Pokud jde o horské oblasti, tak tady myslím, že je tady možný nástroj na řízení, potřebujeme to tady trochu odlehčit, proto vás prosím o plnou podporu pro tuto část a potom eh, earmarking, že to má být spojeno s nějakým účelem. Ano, to tak musí být, protože jinak budeme nejdůvě, nedůvěryhodní. Kdybychom pouze zdražovali a nebylo by vidět proč, tak by to nebylo průchozí. My tady musíme mít jasné spojení s tím důvodem, aby bylo jasné, na co se ty prostředky využívají, že vlastně chceme lépe řídit dopravu, že to chceme nejoptimálněji, co nejoptimálněji využít to, co vybereme. Takže plně podporujeme pana zpravodaje z naší strany. Pan Kuhn, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Také já bych chtěl poděkovat panu zpravodaji a také stínovým zpravodajům za to, že nalezli kompromis. Společné stanovisko parlamentu je nyní možné a myslím si, že je možné také efektivně vyjednávat s radou. Je to velice důležité také pro transitní země ve střední Evropě k tomu patří i největší transitní země Německo a ve střední Evropě u členských států existují nejrůznější mítné systémy a já si myslím, že bychom teď neměli začít s tím, eh, že bychom eh, chtěli ty systémy nějakým eh, způsobem drastickým měnit. Měli bychom akceptovat to, co funguje a proto pozměňovací návrh 10, potom ta volba mezi 3,5 tun až 12 tun, nebo 12 tun, ano, to by tam mělo být. Eh, a já budu odpovídajícím způsobem také hlasovat. A pokud jde o současné systémy a systém Galileo, to musí být propojeno, tak aby eh, ta vozidla nemusela mít nejrůznější, eh, třeba pět různých skříněk nebo terminálů, aby vůbec mohly přezraničně fungovat. A na druhé straně silniční doprava eh, s malými podniky, že to je velice důležité pro, pro malé eh, provozovny, které pracují just in time. A dnes jsem v novinách četl, že komise chce udělat nějaký návrh tak, aby se tady o 60% zvýšila cena paliva Zkrátka chtějí tady zvýšit o 60% náklady pro tyto podniky a já si myslím, že to by bylo špatné a je to důležité téma do další diskuze. Pan Fidanca, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, já budu stručný. Chtěl bych poděkovat zpravodaji a stínovým zpravodajům. Jak eh, řekl pan de Grandes, Máme zde eh, španělskou, portugalskou, ehm, řeckou a italskou delegaci, která předložila eh, společně tedy pozměvací návrhy. Ty jsou pro nás naprosto zásadní. Ehm, pro mě jsou důležité otázky ehm, zacílení prostředků pro horské oblasti, výjimky pro Euro 6 a Eh, další věc, ke kterým jsme předložili pozměňovací návrhy a které jsou pro nás důležité. Eh, jsme v každém případě pro silný postoj týkající se earmarkingu, tedy zacílení prostředků. Měli jsme k tomu pozměňovací návrhy, ale ty jsme stáhli, protože podporujeme postoj zpravodaje. Rovněž jsme pro stažení pozměňovacího návrhu 6 ze strany zpravodaje, pokud jde o definici alternativních koridorů. A vím, že k tomu jsou různé názory v politických skupinách. Dále ze strany socialistů zde byl, bylo navržené jiné řešení týkající se alternativních koridorů a, a přímé konkurence. Možná bychom se tím mohli zabývat dále. Nyní pan Higgins, dvě minuty. Mnohokrát děkuji. Pane předsedo, je jasné, že když eh, máme zprávu jako je taková, to budou zde různé názory, protože je třeba zohlednit eh, ekonomiku, životní prostředí a zároveň zohlednit rozdíly mezi okrajovými zeměmi a středoevropskými zeměmi, jak zmínili paní Tykol Panzíra. nicméně, eh, je jasné, že pokud vypracováme takovou tu zprávu, musíme brát nejrůznější aspekty v potaz je zásadní, aby eh, silniční eh, doprava byla schopná odvést zboží eh, ke spotřebitelům. Ehm, moje země za 25% závisí na exportu. Já si myslím, že zavádět nějaké další poplatky pro silniční dopravu ve chvíli, kdy máme, kdy čelíme krizi, není příliš dobrá myšlenka. Um, Irsko je ostrov a to znamená, že zboží musí dvakrát přejet um, trajektem ve chvíli, kdy chceme dostat uh, naše zboží na evropský kontinent. Uh, dále zásadním způsobem jsou um, dopravní projekty. A ty zahrnují novou infrastrukturu, ale také, jak řekla paní Tykau, například bezpečnější parkování. A důležité je zamyslet se eh, nad tím, eh, co takovéto projekty eh, přinesou, protože je nutné peníze využívat co nejefektivněji, také s ohledem na životní prostředí a hospodářství. A dále k tomu, co říkala paní Lichtenberger a zelení, Myslím si, že musíme eh, vyslat jasný signál. Na jedné straně musíme podporovat a chránit životní prostředí, ale na druhé straně musíme žít v reálném světě. A děkuji nyní za komisi pan Pascarelli. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejprve chtěl poděkovat ve jménu komisi, komise pana zpravodaje i stínového zpravodaje za konstruktivní práci a která vedla k tomu, že tady máme realistickou pozici do vyjednávání vůči radě. Je pravda, že rok a půl po prvním čtení Evropského parlamentu se teprve rada dostala ke společnému stanovisku a už tady proběhly dva trialogy. Vyslechla tady Evropský parlament, pokud jde o mnoho pozměňovacích návrhů, které předložil, ale tyto diskuze s radou také ukázaly, jaký je tady vyjednávací prostor, ten, neboli že ze strany rady je tady malý vyjednávací prostor. Já jsem tady poslechl si pečlivě pana Riketa, ale musím říct, že rada také udělala celou řadu ústupků. Komise to samozřejmě tady nemůže eh, nějak taktizovat v této věci. Ale chtěl bych připomenout, že je dostatek členských států, kterým velice vyhovuje současná situace a byli by ochotni využít eh, pozici parlamentu, kterou by považovali za eh, příliš vyostřenou, aby vlastně nechali tu dohodu padnout pod stůl, aby ji to rozbilo. Takže tady mm, se musíme snažit vyjednávat. Já nemám čas, abych tady odpovídal jednotlivým řečníkům eh, k podstatě eh, tohoto návrhu, ale vyjádřil by se k některým pozměňovacím návrhům. Jsou tady takové dvě skupiny. Pozměňovací návrhy, pro které má komise sympatie a potom jsou tady pozměňovací návrhy, které nejsou komisi příliš sympatické. Eh, sympatické jsou ty, které umožní variaci příjmů a zároveň finální výsledek zajistí rozpočtovou neutralitu. A potom jsou tady pozměňovací návrhy, které umožňují kombinovat eh, eh, ty horské oblasti a markup a potom eh, ty ex, externalizace nákladů pro ty nejvíce znečišťující typy vozidel, protože mezi radou a parlamentem, pokud jde euro 0, 1 a 2, tak v těchto kategoriích bude ještě potřeba vyjednat řešení, pardon, tam už to zhruba je, ale pro trojku bude muset být ještě vyjednáno řešení. Musíme si stanovit eh, její začátek pod několik let po té, co stoupí v platnost směrnice o eurovinětě. A jinak si myslím, že Evropský parlament by neměl eh, příliš eh, trvat na začlenění Euro 4, protože to by rada asi na to nepřistoupila. Potom pak tady máme pozměňovací návrh, kompromisní návrh, který se týká interoperability mítného. Toto je nám také sympatické, odpovídá to tomu, co komise právě dělá. Směrnice z roku 2004 eh, vlastně tady stanovuje prováděcí podmínky a zároveň také harmonogram tak aby do roku 2012 bylo možné toto zrealizovat. Komise brzy vydá zprávu, kde budou pokroky, které byly dosaženy a tam uvidíme, že ten harmonogram byl dodržen. Operátoři už v podstatě k tomu jsou schopní. A pokud to bude potřeba, tak eh, to všechno eh, přeskoumáme, uvidíme, jestli to jde tím správným směrem. Pak jsou tady některé pozměňovací návrhy, kde máme určité pochybnosti. Nejprve bych tady zmínil eh, pozměňovací návrh 71, který se týká rozdílů v mítném, tedy kde by komise měla nějakou příručku vydat k těmto různým sazba mítného, ale to už existuje ve Francii, Španělsku, v České republice a je to dokonce v italském eh, koncesním zákoně. A členské státy eh, zatím ještě nepřijaly konkrétně rozhodnutí, pokud jde o eh, ty variace. A dokud to tak neudělali, tak není možné, aby komise vydala nějaký, nějakou obsáhlou příručku k těmto věcem. Ale princip toho rozlišení mítného by neměl být eh, řešen po jednotlivých cestách, po jednotlivých operátorech, ale mělo by to být jaksi ucelené pro celou tu síť každého členského státu pro nějaké referenční období. V současném textu společného stanoviska to jsou dva roky. Pokud jde o rozlišení, tak zároveň Tady, něk, tady je požadavek, aby to na, vystoupalo až na 200%. Je to samozřejmě legitimní požadavek těch, kdo předložili tento pozměňovací návrh, ale já bych chtěl z technického pohledu připomenout, eh, že 175%, které jsou teď v tom současném eh, návrhu, odpovídá těm pětistům procentům, které Evropský parlament požadoval, pokud jde o minimální poplatek nebo takže to si vlastně odpovídá. To je to, co jste požádali, o co jste, jste požádali v tom prvním čtení. Takže nevím, proč bychom měli zacházet ještě dále. Potom eh, politicky citlivá otázka, to je to vyčlenování uh, eh, příjmů nebo zacílení. Tady už máme druhé čtení a ne první. A proto si myslím, že bude potřeba, abychom se v této věci dohodli. A tady je velice důležité, abychom vyslali signál, a já už skoro končím, musíme vyslat signál, že jsme transparentní a že vlastně je to pro členské státy eh, jasné, jak budou používat nebo jak mají používat mítné nebo ty ekvivalenty při investicích do dopravy. Nemusí to být jenom silniční doprava, ale zkrátka jde o to, aby to vše bylo stále ekologičtější. Potom eh, samozřejmě komise vydala bílou knihu a má tam velice ambiciozní program, pokud jde o internalizaci externích nákladů, nejenom pokud jde o silnici, ční dopravu, ale pro všechny typy dopravy. A my, komise, jak řekl pan Kalas, usiluje o povinnou internalizaci, tedy chceme mít povinné mítné pro všechny, kteří používají dopravní prostředky. Ale to vše bude samozřejmě realizovatelné pouze, když budeme mít dohodu o eurovinetě. Takže to je velice klíčová věc, která umožní komisi, aby pokračovala ve svém programu, který už předeslala pro příští roky. Děkuji. Thank you, Mr. al Anything you want to say? Děkujeme, pan al -Kadrawi. Chce něco říct stručně? Ano, děkuji, pane předsedo, já budu stručný. Chtěl bych poděkovat kolegům za podporu. Domnívám se, že palíček, na kterém jsme se shodli se stínovými zpravodaji, je balíček, který eh, zdá se má podporu. Já ho považuji za balíček velice vyrovnaný. Každý by měl vědět, co obsahuje. Já se domnívám, že eh, zítra vyšleme jasný signál pro další vyjednávání s radou a já doufám, že dojde ke zlepšení, k posunu ve vyjednávání. Komise říká, že z 90% přebíráme, jsme přebrali některé věci od rady a tam by neměly být eh, žádné pozměňovací návrhy. Já se domnívám, že my můžeme eh, tu věc poznamenat vlastními názory. Eh, k tomu patří i e-marking, tedy vázanost prostředků. Já se domnívám, že kompromis je něco, co je eh, uprostřed eh, dvou různých názorů nebo mezi dvěma různými názory. Není to něco, co znamená převzetí názorů rady. A pokud jde o vliv na, eh, na jednotlivých místech, na konkrétním místě. To říkám především těm, kteří z toho mají obavy. Já bych chtěl poukázat na to, že nárůst cen nafty v posledních letech a předpokládaný další růst v následujících letech. Ehm, něco takového má větší vliv na náklady mnohem větší než eh, zavedení eurovinety, protože eh, to je pouze několik centů na 100 kilometrů. Takže pokud to srovnáte s náklady eh, na naftu, Eh, jsou tyto náklady mnohem nižší. A tato směrnice naopak umožňuje celou řadu nákladů také snížit nebo se jim vyhnout. Ve chvíli, kdy má někdo eh, nový nákladní automobil, bude platit méně, než když má starý automobil. A pokud má nízké emise, bude také platit méně. Eh, takže to je samozřejmě velký rozdíl, ale to je z mé strany všechno a já se budu zítra čekat na dobré hlasování. Dobrá, hlasovat se bude zítra ráno a na plenárce by se poté mělo hlasovat v červnu. Dobrá, dalším bodem na pořadu jednání je integrovaná námořní politika. Zpravodajem je pan Kumucakos a má slovo. Opus eh, Anaférate. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Já ještě chviličku počkám, aby ti kolegové, kteří nejsou příliš eh, velkými fanoušky této na, eh, námořní politiky, opustili sál. Please. Mohu vás požádat, abyste odešli pokud možno rychle. Mr. Kumutsakos, I suggest you... Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Eh, pane Komucakusi, myslím si, že se do toho můžete pustit. Děkuji, pane předsedo. Tak, jak jste uvedl včera, budeme eh, hlasovat o prvním nařízení o financování integrované námořní politiky eh, Evropské unie. Je to návrh nařízení, který předpokládá částku 50 milionů eur na tuto politiku. Je to poměrně skromná částka, ale toto nařízení je přesto politicky velice významné pro rozvoj této nové oblasti, nebo no, politicky nové oblasti, kterou bychom měli všichni podpořit. Je tedy velice důležité, aby se nám podařilo správně rozjet tuto politiku a později období 2013 až 2020. Potom to původní financování ještě doplníme. Je tady 240, zhruba 240 pozměňovacích návrhů, které byly předloženy k této zprávě a předložené pozměňovací návrhy podali kolegové z našeho výboru, z výboru pro regi, životní prostředí z rozpočtového výboru a také eh, výboru pro rybolov. Je tedy vidět, že kolegové mají velký zájem o tuto oblast. Na začátku jsem sledoval pět cílů. Snažil jsem se získat obecnou podporu pro částku 50 milionů eur a potom jsem si přál, aby bylo naprosto zřejmé, kam budou finanční prostředky směřovat tedy aby byly jasné, jaké má tato politika cíle. Za třetí jsem chtěl zdůraznit důležitost role Evropského parlamentu, pokud jde o provádění tohoto programu. A čtvrtý cíl, přál jsem si, aby Evropský parlament byl pravidelně informován o tom, jestli dobře probíhá celý tento program, jestli je to dobře prováděno. Dále jsem si přál, aby jednání probíhalo v příznivé atmosféře a aby většina našeho očekávání byla splněna v jednání s radou. Protože jednání s radou nebude jednoduché. Jak se zdá, jsou tady problémy, pokud jde o tu částku 50 milionů eur. A problémy jsou také, pokud jde o eh, akty přenesené pravomoci, tak jak je to tady navrženo. Snažil jsem se zohlednit co nejvíce pozměňovacích návrhů a příspěvky všech kolegů. Snažil jsem se o kompromis, snažil jsem se to vše zapracovat, ale bohužel jsem narazil na jednu překážku. Je to překážka, která souvisí se samotnou povahou námořní politiky, je to horizontální politika, která nemá nahrazovat existující odvětvové politiky, ale má naopak eh, jejich úsilí koordinovat tak, aby kroky těchto různých politik byly konzistentní a vzájemně se doplňovaly. Říkám to na adresu kolegů, kteří předložili pozměňovací návrhy, které se zabývaly některých, některými konkrétními um, otázkami, které spadaly do různých konkrétních odvětví. 14 kompromisních návrhů které jsem eh, tady z toho vyňal, zohledňují dostatečně požadavky kolegů a doufám, že zítra to všichni podpoří. Chtěl bych všem poděkovat, především eh, eh, zpravodajům nebo výborům, kteří předkládali stanoviska. Já děkuji také stínovým zpravodajům ostatních politických skupin. Byla tady velká snaha o spolupráci, všichni byli velice otevření, takže já všem děkuji. Děkuji také asistentům. Všichni velice diskutovali eh, pečlivě, abychom se dohodli. A já samozřejmě také děkuji sekretariátu komise. Chtěl bych se vyjádřit k několika technickým záležitostem. Nejprve kompromis B, to druhý, druhý kompromis, druhý pozměňovací návrh. Jde vlastně o nový odstavec, který se nazývá Zásady pro provádění této politiky. A v tomto novém odstavci jsme se snažili zohlednit cíle, které vlastně vyplývají z různých pozměňovacích návrhů kolegů, tedy týkalo se to těch návrhů, které vlastně nemohly být zapracovány jinde v textu. Jsou tady čtyři ústní pozměňovací návrhy. Jeden se týká uh, pozměňovací návrhu 117. V prvním návrhu uh, vlastně nešlo o postup. Potom pozměňovací návrh 26 komise a výboru regionu. Tak tady si myslím, že bude potřeba hlasovat po částech, tak, aby byl ten obsah jasnější. Jsou tady dvě ústní pozměňovací návrhy, které se týkají úvodního ustanovení 8, nebo aspoň ten jeden se týká bodu úvodnění 8. Tady jde o úmluvu o námořním právu, ale tento odkaz tady vypustíme, protože se to objevuje někde jinde. A potom tady máme hlasování po částech pozměňovacím návrhu 1 rozpočtového výboru a tady se v angličtině hovoří o review, ale to není správný výraz, alespoň ne podle mého názoru. Myslím si, že by to mohlo být matoucí a mohl by vzniknout dojem, že tady dochází eh, k nějaké revizi programu a tak to není, takže to jsem upravil. Všem tedy děkuji, kteří přispěli k mé práci. Thank you very much, Mr. Mel- Mnohokrát děkujeme, pan Milana. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat zpravodaji. Se zpravodajem jsme velice úzce spolupracovali během posledních měsíců. Byl to velice mnohovrstevný úkol, věnovali jsme se celé řady tématů. A spolupráce byla velice dobrá. Myslím si, že nalezené kompromisy mají velice široký základ. Chtěl bych ještě jednou potvrdit, že hodnota tohoto nařízení je eh, větší než těch 50 milionů eur, které s tím jsou spojeny, protože zde jde především o obsah. Je jasné, že tato politika musí být podporována, musíme v ní pokračovat. Jasně zde eh, vyplynuly některé eh, body, které jsou důležité při provádění programu. A tím se jasně ukázalo, že je nutné tuto politiku dále provozovat a dále podporovat. V článku 2 a v článku 3 tam bych chtěl něco eh, doplnit na základě pozměňovacích návrhů. Myslím si, že vůle parlamentu by zde měla být jasněji vyjádřena. Přemýšleli jsme o tom, co by se mělo stát s těmito zdroje, s těmito 50 miliony eur. A tyto peníze mají za cíl provádění programů, které v současné době máme. Parlament eh, by ale chtěl poukázat na to, zda by se eh, tyto peníze neměly eh, využít nějak efektivněji. Ty nalezené kompromisy poukazují na to, že by se v politice mělo pokračovat, ale zároveň, že by se tato politika měla aktualizovat. Já bych chtěla říci zpravodaji Kosovi, že pozměvací návrh 115 se zabývá přesně touto zásadou a moje politická skupina podpoří kompromisní pozměňovací návrhy, ačkoliv u některých návrhů máme své specifické názory. Paní Meissner, pane Komucakos, já bych vám chtěl chtěla mnohokrát poděkovat. My jsme při vyjednávání zjistili, že máme, že se v celé řadě věcí shodneme. Já jsem spolupracovala s panem Sakosovem už na předchozích zprávách a myslím, že naše spolupráce byla velice dobrá. My podporujeme všechny kompromisní pozměňovací návrhy. Já si myslím, že to je dobrá zpráva. E, řekla bych, že zítra při hlasování to nebude žádný problém. E, jenom jedna připomínka, kterou si nemohu odpustit. E, vy víte, že jsem přesvědčená o důležitosti integrované námořní politiky. Někteří to Někteří si ještě možná nejsou vědomi důležitosti této politiky, ale myslím, že to bude na Eh, jasné v následujících letech. Já jsem se možná eh, přeslechla, pokud je o těch 50 milionů eur. Eh, já Äh, A já si myslím, že těchto 50 milionů eur nemůžeme spochybňovat, ehm, že ty jsou zkrátka k dispozici. Dále zde máme tu možnost aktu z přenesené pravomoci, to je eh, dobře. Pokud jde o kompromisní pozměňovací návrhy, ty jsou v pořádky. Pokud jde o další pozměňovací návrhy, já to vidíme stejně jako pan Kmucakos. Některé pozměňovací návrhy Ehm, se opět vrací k tomu, eh, co jsem já měla ve zprávě o integrované námořní politice. Ehm, eh, některé poukazují na to, jak je možné přinést eh, evropskou přidanou hodnotu, jak je možné dále rozvíjet společnou politiku. Těchto 50 milionů není tolik peněz, ale mohou sloužit k tomu, abychom měli nové ehm, lodní motory, abychom řešili otázky Eh, sporů, přeshraničních eh, sporů nebo sporů, pokud je o hranice a tak dále. Eh, zároveň je možné vytvořit platformu údajů pro výměnu údajů a tak dále. To jsou věci, které chceme dostat dále. A to znamená, že těchto 50 milionů eur bude rychle využito. Takže celkově souhlasím a já se domnívám, že zítra dosáhneme dobrého výsledku při Děkuji pan Tele za zelené. Yes, thank you, Chair. Um, yes, for the green... Děkuji, pane předsedo. My jako eh, zelení, musíme tedy říct, eh, velice děkujeme panu zpravodaji za jeho konstruktivní zvládnutí eh, také našich návrhů, které jsou nyní součástí pozinacích návrhů. My v zásadě podporujeme směr té zprávy a většinu pozměňovací návrhů, i když máme pár výhrad. Ale eh, pár z těch snadno dosažitelných výsledků, které snad by mohly být eh, přijatelné pro eh, výbor, to jsou spíše formulace. A proto já bych chtěl předložit tři úpravy k těm kompromisům. A opravdu jsou to jenom formulační Eh, návrhy. Zejména eh, se týká pojmu růst. Růst to není efektivnost, to není lepší výkon, to neznamená sílu. Eh, růst znamená prostě více. A já si myslím, nebychom měli podporovat takovou jaksi pružnost, udržitelnost, větší robustnost toho dopravního sektoru. Takže k tomu kompromisu A eh, bych dal návrh, který nahradí ekonomický růst s pojmem economic resilience, to znamená ekonomická odolnost. A my tady také hovoříme eh, v dalším místě iniciativu pro růst a měli bychom hovořit o eh, iniciativě právě Eh, pro eh, odolnost, výdrž, pružnost eh, ekonomiky, třeba v náložní dopravě a podobně. A já si myslím, že pokud to dosáhneme, tak se nám bude dařit lépe. A pokud se týče kompromisu L, tak tam se opět hovoří o udržitelném ekonomickém růstu, takže my opět místo Eh, toho růstu tam dáme ten anglický resilience, eh, který znamená právě tu eh, odolnost, pružnost, schopnost zotavit se. Takže tak to děláme my. A já bych byl velice rád, by mě někdo mohl vysvětlit, co znamená Blue Sustainable Economic Growth, čili modrý udržitelný eh, ekonomický růst. Já jsem to hledal všude možně, ale definici jsem nenašel. Teda eh, zítra bych o tom měl hlasovat a měl bych to podpořit, ale já bych skutečně nejdříve rád věděl, o čem je vlastně řeč. A Čili to bylo ve stručnosti jenom ty oblasti, kde jsme se neshodli. Nezhodli jsme se o eh, obchodování s emisemi v námořní dopravě nebo eh, zelené emise eh, černého uhlí nebo koherentní politika, respektive nedo, nudli jsme se na koherentní politice, na eliminaci emisí. Já si myslím, že to je prostě ve vývoji a my se v budoucnosti určitě budeme snažit všechny tyto prvky zapracovat. My tady hovoříme o částce 50 milionů eur a tady musíme být realističtí. A my ovšem máme zodpovědnost za plnění strategických cílů eh, v Evropské unii, a to nejenom dopravních, ale také cílu CO2 a ochrany životního prostředí. A sám zpravodaj tady hovoří o příležitosti, kterou skýtá eh, tento dokument, totiž nastolit politický směr. To je všechno, děkuji vám. Děkuji myslím, že budete muset eh, eh, strávit mnohem víc času čtením, když budete chtít, abyste rozuměl všemu, o čem hlasujete. Eh, však třeba plénum je takovým dobrý příklad toho, o čem hovořím. Pan Van Dalen Pane předsedo, já chci poděkovat zpravodaje který umožnil celou řadu kompromisních návrhů. E, ovšem obtížné je pro mě poněkud to, že se pokusil e, zabránit tomu, že, že bychom tady vybudovali cosi, e, co je velice hezké. Týká se o rozdělení 50 milionů v rámci programu. Ovšem my jsme z toho nechtěli udělat vánoční stromeček, v mé frakci nenachází podporu úplně vše, ale my se zdržíme, eh, zdržíme eh, tam, kde nám to prostě nevyhovuje, ale jinak chceme nechat eh, zprávu projít. Já děkuji zpravodaji za spolupráci a děkuji mu také za ústní pozdímací návrh ke 112, což je pro nás velice citlivá věc a byli bychom neradi, kdyby eh, tato úprava měla za následek toho, že by do Evropské agentur plynulo ještě eh, mnoho dalších prostředků, čili mm, takto tím pozměňovacím návrhem, který jsme podali, budou agentury vyloučeny. Takže, jak říkám, zítra se zpravodajem, tedy podpoříme jeho linii, přičemž se tu a tam možná zdržíme. Děkuji. Já bych chtěla předem zdůraznit to, že zejména v evropských vodách je situace čím dál horší, nadměrný eh, rybolov, eh, znečišťování, a tak dále, klimatické změny. A proto je velice důležité, aby eh, politika, abychom tedy podpořili politiku ochrany vod a ochrany klimatu. Je třeba eh, zachovat rozmanitost moří, jedině tak nám zůstanou jako zdroj potravy a mnohým jako zdroj příjmu. Já bych byla ráda, kdyby Evropská unie se soustředovala eh, tímto víceletým programem na ochranu mořského života a dále, aby podporovala udržitelný hospodářský vývoj a není možné, eh, abychom tedy eh, měli příliš na srdci abychom tedy touto politikou vyhovovali nějakým třetím zemím. Pozměňovací návrh 43. Potřebujeme konkrétní opatření pro uzavírání určitých oblastí pro eh, rybolov, monitorování, boj proti ilegálnímu rybolovu a, a potom také boj proti eh, tomu Eh, navrácení do moře eh, nežádoucích úlovků. Takže o to nám jde. Můj eh, předřečník od Zelených už hovořil také o ropných vrtných platformách, které jsou velkými riziky pro životní prostředí, třeba v Mexiku, tam dochází ke š- škodám na mořském životě na desítky let. A navíc eh, snadno dostupná ropa pod mořským dnem už je téměř vyčerpána. Takže je skutečně třeba pospor podporovat úsilí o společnou výměnu ekologických informací. Dále si myslím, že eh, důležitým eh, prvkem je bezpečnost na mořích, aby tedy nedocházelo nebo zredukovalo se počet eh, nehod a havárií. K tomu patří samozřejmě také dobré pracovní podmínky. Já jsem z tohoto důvodu předložila pozměňovací návrhy 39, 65 a 83 a myslím si, že je možné zachránit moře pro budoucí, opa- budoucí generace, pokud budou současně splněny sociální požadavky. Tím neznamená, že bych chtěla zanedbávat ryby, ale nemůžeme ryby ponechat mimo pozornost, pač pak nebudeme mít ani jedno, ani druhé podpoříme kompromisní pozměňovací návrhy. Děkuji vám. Děkuji vám, pan Groš. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat panu zpravodaji. Já eh, jenom připomínám, že my jsme se také snažili o to, abychom eh, měli vedoucí roli eh, u zpracování této zprávy a já musím říci, že jemu se podařilo vynikajícím způsobem zhostit koordinační role. Já myslím, že je to velice těžké, když eh, dostanete 400 pozměňovacích návrhů a pan zpravodaj to velice eh, dobře zvládl. Myslím, že zde je třeba vypracovat eh, integrovanou námořní politiku, eh, která se nebude eh, omezovat pouze na zvládání katastrof. Já si myslím, že toto je věc, která sem patří a patří to také zde do dopravního výboru. Dále také doufáme, že je to Eh, tak, že skutečně peníze, s nimiž počítáme, nebyly do budoucna pochybněny. A je to také otázka spolupráce. Nejde jenom proto, abychom našli jakýsi, eh, jakýsi lék na všechny regiony, které jsou postiženy, ale abychom respektovali, vystihli také specifické aspekty jednotlivých regionů což eh, třeba pozměňovací návrh 52 to eh, tak činí. Eh, ten se zabývá středomořím. Já s tím souhlasím, ale já si myslím, že to, co zde zapíšeme, tak to musí de facto de facto platí pro všechny regiony, takže tento pozměňovací návrh spíš bychom raději, raději stáhli. A jinak Eh, možná bych tady vysvětlení té, té modré udržitelnosti. Voda, když je zdravá, tak je modrá, když je zelená, tak prostě je s ní něco v nepořádku. Možná, že toto je odpověď. Já bych tedy závěrem eh, rád vyjádřil naději, že zítra se nám podaří dosáhnout široké shody. Děkuji, pane Groši. Eh, ano, snažil se tedy říct zeleným, že zelená je nezdravá, to je velmi odvážné, pan Daniel. Děkuji. Děkuji. Já si myslím, že to, co jsme tady předložili, by nám mělo zaručit alespoň těch 50 milionů, což je poměrně malá částka na to, jak je ta politika ambiciozní, eh, na to, že ta politika chce pokrývat opravdu širokou oblast ale v každém případě jsou to aspoň nějaké finanční přístrojky a no, příspěvky a později možná získáme ještě větší částky pro tuto politiku. U většiny pozměňovacích návrhů šlo o pobřežní a ostrovní oblasti a to odpovídá také Lisabonské smlouvě a zároveň to umožní řešit skutečnost, že prosperita ostrovních regionů souvisí s výkonem nejrůznějších eh, odvětvových politik, které si ale vlastně vzájemně někdy odporují. Je tady jeden pozměňovací návrh, který se eh, týká systému eh, obchodování s emisemi a já si myslím, že tento pozměňovací návrh vlastně v tomto návrhu nemá co dělat, protože v tuto chvíli Evropská komise a Mezinárodní námořní organizace zkoumají to, jak snížit emise eh, na moři, ale integrovaná námořní politika nemůže být tím místem, kde by se rozvíjela tato politika eh, systému eh, obchodování s emisemi, jako je v tom pozměňovacím návrhu. Um, Děkuji, pane předsedo. A já myslím, že je to velice složité téma, bylo trochu eh, problematické se v tom zorientovat, ale něco k jazyku. Jako rodilá anglická mluvčí mám někdy problém s tím, že nerozumím angličtině. Uh, a protože ten žargon, který se zde používá, je někdy neuvěřitelný. Ale jenom několik bodů. A zprávodajové eh, se samozřejmě snažili vypracovat eh, dokument. Kolegové říkají, mám jenom 50 milionů eur, ale 50 milionů eur je 50 milionů eur daňových poplatníků. Když jsme hovořili o této otázce na poslední schůzi výboru, pane předsedo, požádala jsem komisi, aby předložila detailní údaje o tom, jak by těchto 50 milionů euro mělo být využito. Někteří z nás také naznačili, že se nedomníváme, že, to jsou, že, že by to mělo být uh, nové peníze. E, členské státy nemají mnoho peněz. A já si myslím, že je potřeba mít odpovědi ve chvíli, kdy máme určitý program, je potřeba mít přehled o tom, jak se 50 milionů eur utratí. Takže já chci slyšet od komise, co navrhuje a také odkud tyto peníze přesně pochází. Zajímá to, zajímá to i výbor pro rozpočet a pro rybolov. Dále používá se zde často slovo integrovat. Já jsem z Velkého ostrova, z Velké Británie a myslím si, že e, zkrátka není vždycky nutné všechno nebo možné všechno integrovat. E, myslím, paní Bills poukázala na jednu věc správně. E, námořní politika zahrnuje také třetí země. Evropská unie má pobřeží, které hraničí ke třetím zemím. Takže musíme mít na paměti také mezinárodní dohody, které musíme aplikovat, a to v každém případě. Ještě něco na závěr, jestli mohu, pane předsedo. Pokud jde o pohled mé delegace, my e, nepodporujeme využívání e, i těch termínů přeshraniční nebo eh, námořní eh, plánování prostoru. My totiž podporujeme princip subsidiarity a z tohoto principu nechceme ustoupit. Některé jiné země mohou mít jiný názor, to je v pořádku, ale z našeho pohledu, z pohledu Velké Británie, eh, toto není to, co chceme. A ještě na závěr tam, kde hovoříme o velice dobré spolupráci, to je oblast životního prostředí. Eh, to zahrnuje eh, nadměrný rybolov, eh, odpadky, Eh, které se dostatečně neřeší. V některých členských státech oceány se používají jako odpadkový koš a to je nepřijatelné. Já se domnívám, že některé členské státy musí převzít svoji odpovědnost, ať už na místní nebo národní úrovni. Ehm, je potřeba podívat se na to, co musí dělat v tomto ohledu. Takže celkově se domnívám, že je zde celá řada pozitivních věcí v této zprávě a myslím si, že je potřeba postoupit dále. Nicméně máme nárok na odpovědi od komise, jak plánuje tyto peníze využít. A dále nesmíme zapomínat na skutečnost, že um, je zde důležitá otázka subsidiarity a musíme zajistit, že budeme konstruktivní a transparentní v tom, jak budeme postupovat. A ještě jednou na závěr děkuji zpravodaji. A pan Kramer? Já jsem se ještě jednou prohlá- přihlásil, protože paní Foster tady hovořila o tom, že těch 50 milionů, že to jsou eh, finanční prostředky z kapes daňových poplatníků. Samozřejmě, ale 50 milionů na lepší infrastrukturu, na ekologičtější námořní dopravu, to je ještě opravdu zanedbatelné. 50 milionů, opravdu si to uvědomte. Uh, já to hned eh, mohu také srovnat s jinými čísly. Například letecká doprava, tam jsou ty emisy třikrát až čtyřikrát nebezpečnější tam nahoře v té stratosféře než dole na Zemi, tak tam je mnohem vyšší částka, je tam 30 miliard eur každý rok 30 miliard eur a to všichni akceptují, jako kdyby to bylo samozřejmé, jako všichni ti, kteří nelétají, tady budou platit za všechny ty manažery a všichni, kteří létají, ale na mořích, když máme zlepšit ekologickou situaci, tak najednou jsou to chudáci daňoví poplatníci, kteří tady musí, mají něco zaplatit. Takže to je opravdu, to jsou opravdu drobné, to, co tady na to vydáváme. A myslím si, že bychom tady měli být spravedliví a měli bychom tedy v tom případě skrnout těch 30 miliard eh, euro z kapes daňových poplatníků na leteckou dopravu. Děkuji. Uh, Mrs. For the commission, Mrs. Za komise paní Benny. Mrs. Meissner, did you wanna... Nikoli ještě paní Meissner se hlásí. Ano, já bych eh, chtěla vysvětlit kolegům, co znamená Blue Sustainable Growth and Jobs. Uh, to není tak problematické. Ze 30% je na zemi e, kontinent, 70% voda. Takže e, jsme si uvědomili, jakou chybu jsme udělali, když jsme vyzdvihovali pouze kontinenty. E, nechceme tuto chybu opakovat a z tohoto důvodu jsme si uvědomili, že v té modré oblasti, tedy v těch mořích, je obrovský, obrovský potenciál pro růst a tento růst chceme využívat. Takže modrý, trvale udržitelný růst a zaměstnanost, to ještě není ani v Google, ale my jsme to zde zavedli. Mnohokrát děkuji a nyní předávám slovo komisi a paní Benin. Thank you, Chairman. Um... Děkuji, pane předsedo. Jenom ještě připomenu, proč komise navrhla tento návrh na řízení. Hlavním cílem bylo naplnit akce, přípravné akce a pilotní projekty a potřebovali jsme dostatečné peníze pro to, abychom zajistili, že tyto projekty budou dokončeny v rámci současných finančních výhledů. Jaké jsou tyto akce? Byli jste o nich informováni? Ano. Dostali jste výroční zprávy o implementaci těchto akcí. Poslední informace jste dostali v květnu 2010 a další obdržíte e, nyní v květnu e, v rámci současného rozpočtového postupu. E, ty akce se soustředí na Ehm, otázky růstu napříč ehm, sektorovými politikami. Ehm, soustředí se také na lepší eh, využívání prostoru. Eh, to je samozřejmě oblast, kde je subsidiarita klíčová. Nemáme za cíl odebrat eh, pravomoci členským státům Nicméně je dobré mít pro plánování společný přístup. A další oblasti je, e, jsou lepší znalosti e, o mořích a e, sdílení těchto znalostí. Eh, nechceme udělat stejné chyby, které eh, byly učiněny při využívání jiných eh, přírodních zdrojů. A poslední věc je integrace dohledu, námořního dohledu. Chceme zajistit to, aby systémy námořního dohledu byly propojené, tak aby přinášely více informací. Takže námořní politika má za cíl překonat ten tu propast mezi jednotlivými sektorovými politikami. Mnohokrát děkujeme za vaše pozměňovací návrhy, také za práci zpravodaje. Ehm, jsme rádi, že se snažíte o to, aby zde nebylo dvojí financování eh, pro stejné projekty. Ehm, nic takového nechceme. Eh, jde nám zkrátka o to, abychom identifikovali synergie v tom, co už existuje. pokud jde o multiplikaci cílů a zavádění nových akcí, z toho nejsme příliš eh, nadšeni. Nejde nám o nahrazení sektorových politik. Chceme pouze zajistit eh, efektivnější práci, koherentnější práci. Ehm, máme 50 eh, milionů k dispozici, pokud dostaneme souhlas Rady a Evropského parlamentu a máme další dva roky. Takže hlavním cílem je tedy dosáhnout výsledků. Ehm, zajistíme, abyste dostali dostali eh, veškeré zprávy. Tyto zprávy budou poukazovat eh, také na to, do jaké míry jsme kromě těch akcí schopni ovlivnit eh, celkovou politiku v této oblasti. Ehm, to dělá komisař Tamanaki. A pan Kumucakos chce něco dodat? Budu velice stručný, pane předsedo. Tak jak já to chápu, nejde zde o změnu současné politiky. Jde zde především o stavbu mostů a vytváření synergií mezi současnými politikami. To je důvod, proč nemohu souhlasit s některými pozměňovacími návrhy, které předložili Zelení a pan Taylor. A to je tedy můj postoj. Pokud jde tedy o zavedení, o zahrnutí toho slova resilience místo slovo, tedy odolnost ehm, místo růst. Já jsem se na to podíval ve slovníku a tam je stanoveno, že resilience neboli odolnost je schopnost rychle se zotavit eh, po té, co určitý materiál byl um, ohnut nebo podroben tlaku. Eh, já bych byl rád, aby pan Taylor byl flexibilní a souhlasil s tím slovem growth, tedy růst, nikoli resilience, odolnost. Ehm, a pokud jde o to, co říkala paní Foster, samozřejmě žargon, místní žargon je někdy problematický. Nicméně, myslím, že se nám podařilo dosáhnout výsledku, který může schválit většina kolegů. Pokud jde o tu otázku slova integrovaný, já si myslím, že to je taková teologická otázka. Pokud, jde, pokud by měl být schválen tento pozměňovací návrh, potom by bylo nutné e, změnit návrh vlastně celé té politiky a to jsem nemohl, s tím jsem nemohl souhlasit. E, mnohokrát děkuji za vaši podporu. A pan Taylor se hlásí o slovo. Doufám, že nebudete hovořit o duze. E, pane předsedo, já bych chtěl jenom poděkovat za zpravodaji, nicméně je zde velký rozdíl mezi růstem a odolností, tedy schopností um, zotavit se z nějakého negativního dopadu. Eh, my bychom v rámci spolupráce chtěli říci, že stanovujeme, eh, že stahujeme naše pozměňovací návrhy 68 a 76. A pokud byste, pane Kmusakis, Komocakis mohl být trochu flexibilní, pokud je o zítřejší hlasování, byl bych velmi vděčný. Dobrá, říká předseda, hlasovat se bude zítra, Jste ve výboru, na plenárce, potom v červnu. Uh, takže není zde příliš času pro pana Taylora, aby si stěl všechno přečíst. Dalším tématem je cestovní ruch v Evropě. Předávám slovo panu Fidanzovi. Eh, inizio ringraziando i colleghi per... Eh, Děkuji, pana předsedo. Chtěl bych začít eh, poděkováním kolegům za 262 pozměňovacích návrhů. Většina z nich je v souladu s duchem reformy, a, tedy s duchem zprávy a shoduji se s nimi. Já děkuji všem za konstruktivní přístup. Často je ještě před podání pozměňovacích návrhů kontaktovali a konzultovali se mnou. My jsme před pár týdny při výměně názoru se setkali s mnoha pochybnostmi vzhledem k respektování principu subsidiarity. Nicméně hlubší analýza textu a pozměňovacích návrhů mě vede k závěru, že tento článek je souladu s článkem 195 eh, eh, smlouvy čili v souladu s tím záměrem vybudovat evropskou politiku cestovního ruchu. Jak jsem řekl, těch pozměňovacích návrhů bylo 262, já bych je rozčlenil do skupin. Bylo tady několik pozměňovacích návrhů, které eh, třeba uvádějí nové odstavce a já mnohé z nich eh, zapracuji buď tak, jak byly podány, anebo eh, jako součást kompromisů. Máme tady pozměňovací návrhy o přístupu a dostupnosti a tak dále. Strategie 2020 je tady zmiňována, nebo je tady také otázka jak eh, implementovat a jak eh, stanovit konkrétní termíny pro realizaci této politiky eh, v souladu s strategií komise. Pak jsou zde další pozměňovací návrhy, některé jsou repetitivní. A já se budu muset spojit s navrhovateli a pokusit se dospět k nějakému řešení, buď to v podobě kompromisního návrhu, nebo prostě najít nějaké řešení, takže by se vybral ten nejlepší z navrhovaných pozměňovacích návrhů a ty ostatní by se vypustili. Třeba máme tady také eh, problémy eh, s anglickým překladem a já si myslím, že by se nám mohlo podařit za pomocí sekretariátům eh, tyto problémy vyřešit a kolegové by se k tomu potom také mohli vyjádřit. Čili pokud to nevyřešíme jinak, tak skutečně to bude v podobě formulace pozměňovacích návrhů. Jinak chtěl bych ještě upozornit na možné kompromisy. Tak především turistická víza my všichni říkáme, že jejich vydávání je obtížné a byrokratické, zejména eh, pro turisty z těch nových rostoucích ekonomik. A to by nám mohlo podkopávat rozvoj cestovního ruchu. Já s tím souhlasím. A mm, tady někteří kolegové podávají konkrétní návrhy, eh, jak z toho ven. A já myslím, že v několika málo týdnech eh, najdeme nějaká kompromisní řešení. Pokud se také týče velkých mezinárodních akcí, eh, které mohou propagovat Evropu, tak já myslím, že tady je také eh, mnoho pozměňovacích návrhů a i k nim jistě vypracuje nějaké kompromisy. Ke kompromisu 16 mám, nebo k poslednímu 16 mám eh, určitou, mám, mám návrh. Eh, my eh, prostě máme různé takové značky kvality, značky udržitelnosti. Já myslím, že pro turistický ruch je to sice důležité, ale nesmí toho být moc zejména pokud se týče eh, plánu komise. Tady se hovoří o konkrétních eh, značek udržitelnosti. Dlouhodobá udržitelnost eh, se vlastně stává součástí kvalitativních kritérií. My bychom prostě chtěli, aby tady nevznikla Eh, nějaká nepřehledná džungle různých eh, značek. To by jenom mátlo turisty. Já samozřejmě neznám eh, lék na každou nemoc, ale rád si vyslechnu jakýkoliv návrh, který by s tím chtěl něco udělat. Takže já věřím, že dohromady najdeme nějaké technické řešení. K odstavci 18. Já jsem eh, vyjádřil ocenění pro eh, pozměňovací návrh 119 pana předsedy, eh, to je bezpečnost v hotelích a já myslím, že váš text je vynikající a jistě výrazně zlepší původní odstavec. Chtěl bych také poděkovat kolegům, kteří přispěli k této zprávě o dopravě a cestovním ruchu. V naší první debatě já jsem se na to eh, soustředil, možná, že nebylo dost prostoru, ale mnoho pozměňovacích návrhů skutečně míří tím správným směrem. Hovoří se e, z nich e, v mnohých tedy o e, dopravě pro odlehlé a znevýhodněné oblasti. Další věc, kterou bych chtěl dnes zmínit, je společensky udržitelný cestovní růz, zejména Kalypso. My jsme se sice shodli na tom, že bychom na něčem takovém měli pracovat, že je to tady pozitivní. E, tak e, my jsme navrhli, aby tento experiment byl rozšířen do více zemí, ne pouze do Evropské 27. Já bych byl trošku opatrnější poněvadž v roce 2011 jsme na Kalypso měli pouze milion a půl. Eh, tento program dospěje ke konci v roce 12 a většina těch prostředků byla vynaložena na identifikaci nástrojů, které um-, um-, umožní rozšíření systému Calypso. Čili eh, my skutečně se potýkáme s určitými rozpočtovými omezeními a já si myslím, že teď není eh, vhodná chvíle na eh, rozšiřování o další země, to by bylo asi příliš. Ještě dovolte dvě poslední poznámky. Především tedy značka Evropa. Já se domnívám, že tady skutečně bychom neměli mít nic, eh, nic nejasného. Eh, ta značka se nebude týkat konkrétních destinací či nástrojů. Jde o to, aby se zejména ve třetích zemích propagovala destinace Evropa. Čili my tady nemáme ještě specifická kritéria. Nehovoříme o výběru konkrétních destinací v Evropě, hovoříme o propagaci Evropy ve třetích zemích, kdykoliv jde o evropské turistické destinace. A závěrem ještě bych měl otázku na kolegy. A to jsou pozměňovací návrhy o právech turistů. Někteří poslanci žádají specifická pravidla, která by, podle kterých by se měla řídit práva cestujících. My o tom můžeme debatovat v tomto výboru. My jsme se shodli, shodli na právech cestujících, ano, ale to si žádá čas. Jestliže v této zprávě žádáme o něco nového, ještě o další kroky, tak myslím, že je to předčasné. Je samozřejmé, že existuje smlouva mezi turistem, turistou a hotelem a tady jsou ošetřená práva, ale já si myslím, že hovořit o turistických právech vzhledem k tomu, jak rozmanitá je ta oblast cestovního ruchu, to by bylo příliš obtížné, příliš komplikované. Nicméně eh, jsem připraven naslouchat vašim názoru. Děkuji pan Danelis za socialisty. Ještě bych chtěl říct, máme teď přihlášených osm do debaty tak prosím, zkuste to vzít stručně, pane Nesis. Eh, eh, Děkuji, pane předsedo, já budu velice stručný. Náš kolega Fidanca tady zmínil všechny důležité otázky, které nás zajímají v souvislosti s touto zprávou, a já bych mu chtěl poděkovat za práci, která je objemná, kvalitní. Děkuji také za velmi kvalitní spolupráci. Děkuji jakožto stínový zpravodaj. Alde. A měli jsme velmi dobrou spolupráci, to je vidět také na počtu pozměňovacích návrhů, které tady byly předloženy. Ta zpráva je velice úplná, velice dobrá a většina pozměňovacích návrhů usiluje o vylepšení textu nebo o jeho doplnění, ale nesnaží se nějak spochybnit nebo ovlivnit línii zprávy. Většina společných pozměňovacích návrhů se týká toho, že je potřeba podpořit aktivity pro cestovní ruch, především pokud jde tedy o příští programové období a jeho financování a týká se to také toho, že je potřeba vyvinout nové formy cestovního ruchu, a je také potřeba ty existující podoby cestovního ruchu vylepšit. Je potřeba zintenzivnit spolupráci mezi členskými státy a pak je tady také jedna velice četná otázka v pozměňovacích návrzích. Je to nezbytnost zjednodušit postupy pro přidělování víz, především pro občany rozvíjících se zemí, zemí BRIC. Máme tady 21 ambiciozních akcí, které by měly podpořit cestovní ruch a já doufám, že vše proběhne příznivě a musím říct, že některé ty pozměňovací návrhy, které předložili kolegové, jsou velice zajímavé. Děkuji, slovo má další řečník. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych nejprve poděkovat panu zpravodaji Fidancovi Myslím si, že tady postupoval velice kvalitně, velice citlivě, upravil tento text a děkuji mu za to, jakým způsobem vyřešil tu první fázi. Samozřejmě je tady mnoho pozměňovacích návrhů a prosím, nelekejte se toho. Já si myslím, že to znamená pouze, že je tomu věnovaná velká pozornost tomuto tématu a vlastně i tomu, že je tady ta novinka, protože se to poprvé takto provádí nebo postupuje za Lisabonské smlouvy. Chtěl bych eh, se připojit k tomu, co říkal pan Danelis. Velice mu děkuji. Myslím si, že tady byl soulad mezi stínovými zpravodaji. Jde o to, že jsou přesvědčeni, že budoucnost Evropské unie bude stále více ovlivňována pozitivním rozvojem hospodářství díky cestovnímu ruchu. Já si myslím, že pokud budeme postupovat v tom, na čem teď pracujeme tímto textem, tak bude možné, abychom zaváděli do ekonomického sociálního systému v Evropě tady něco, co jsme vlastně eh, tady eh, dlouho nedělali. Přidáme k tomu to, co jsme zanedbávali oproti ostatním kontinentům, takže to všechno doženeme. Cestovní ruch je fenomén, který je důležitý nejenom v současnosti a um, i v jiných chvílích to zažijeme na jiných místech, až budeme provádět naše zákonné iniciativy. Já si myslím, že to už je patrné z různých pozměňovacích návrhů a jsem si jist, že všechny instituce Evropské unie budou pokračovat touto cestou, kterou jsme my tady teď vytyčili, nebo kterou tady v tuto chvíli razíme. Podle, nebo ve srovnání s tím původním textem tady bylo mnohé vylepšeno, například cestovní ruch je teď považován za cosi celistvého, za takový systém, který zahrnuje i jiná hospodářská odvětví a já si myslím, že to je právě taková silná stránka tohoto textu. Tradiční eh, průmyslová odvětví jsou totiž oživována právě cestovním ruchem a do roku 2012 komise předloží integrovanou strategii o cestovním ruchu a my jsme eh, před chvílí také hovořili o integrované strategii pro námořní politiku a stejně tak potřebujeme i nástroj, který by tady zrušil takový ten vliv toho sezónního charakteru cestovního ruchu, aby se to vyrovnalo. Potřebujeme takovou politiku, která umožní integrovat oblasti nebo vyrovnat situaci mezi těmi oblastmi, kde je velice intenzivní cestovní ruch eh, a ty oblasti, eh, kde vlastně je méně cestovního ruchu. Děkuji, slovo má další řečnice. Eh, ehm, Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že to, že kolegové předložili velký počet pozněvacích návrhů ke zprávě pana Fidanci, poukazují na to, že cestovní ruch je velice důležitou ekonomickou oblastí v Evropské unii. Myslím si, že v tuto chvíli nás čeká výzva, protože s těmito pozměňovacími návrhy bychom měli vytvořit eh, silnou eh, zprávu. V článku 195 Lisabonské smlouvy máme jednoznačně základ pro cestovní ruch a ve jménu zelených bych chtěla říci, že my jsme samozřejmě ochotni společně s panem zpravodajem dále pracovat na kompromisu a pan zpravodaj se sám už zmínil o tom, že bude s námi pokračovat v jednání. Pane předsedo, já bych teď chtěla pojednat o tématech, která jsou v této zprávě pro nás důležitá. Ono se to opět objevuje v pozměňovacích návrzích i od kolegů z jiných frakcí. Jde o kvalitu a udržitelnost. Před několika týdny v Evropském parlamentu proběhlo kolokvium o cestovním ruchu, o politice cestovního ruchu. Já jsem to tam organizovala a já jsem se snažila eh, tady předložit několik věcí z vlámského pohledu a integrální zapojení kvality a udržitelnosti v cestovním ruchu přináší přínosnou situaci pro všechny to z toho vyplynulo. Měli jsme velice pozitivní ohlasy z různých regionů v členských státech, kde šlo právě o projekty, které se týkaly utržitelnosti. A to všechno ve mně posiluje přesvědčení, že tyto věci jsou důležitým pilířem pro politiku cestovního ruchu. Jsou to věci, kde můžeme nabídnout přidanou hodnotu. A pokud jde o kvalitu, chtěla bych vás požádat, abyste se podívali na nové pozměňovací návrhy 7 a 124. A pokud jde o udržitelnost, tak tam mám také pozměňovací návrhy 157 a 158 a ty jsou také velice důležité. Navíc bych chtěla upozornit na spolupráci mezi generálními ředitelstvími komise, to je stanoveno v článku 195 eh, a tak by to také mělo probíhat. A pan Fidanca už upozornil na to, že zpráva nabízí nebo musí nabízet konstruktivní řešení, také pokud jde o různé známky kvality, je potřeba, aby jsme to vyřešili tak, aby to bylo co nejefektivnější. A závěrem bych zmínila jednu věc, kterou už jsem říkala minule. Musíme vytvořit nějaký kodex povinností a práv turisty. Komise to také zmínila a já jsem to ještě jednou eh, nějakým způsobem pojednala v pozměňovacím návrhu 75. Nejde pouze o práva turisty, ale jde také o povinnosti. To je téma, které zaznělo v několika pozměňovacích návrzích. Neměli bychom na to zapomínat. Paní Foster. Děkuji, pane předsedo, děkuji také panu zpravodaji Financovi. Je zde celá řada pozměňovacích návrhů a jak jsme řekli při poslední výměně názorů, Shodli jsme se na tom, že je potřeba, aby se to zpráva soustředila na některé klíčové oblasti. Ale celkově myslím si, že se pan Financa snaží to udělat. Já mám něco jenom k několika budům, protože nemáme dostatek času. Myslím si, že všichni si uvědomujeme, jak důležitý je cestovní ruch a v celé řadě členských států nebo ve všech členských státech. A je to velice komplexní, protože to zahrnuje celou řadu oblastí, ať už je to cestování, hotely a tak dále. Takže si myslím, že je zásadní, abychom byli velice opatrní při našem postupu v rámci postupu v Evropském parlamentu. Ve Velké Británii je cestovní ruch ve eh, Skotsku, Walesu a eh, severním eh, Irsku. Tam je to jinak, nebo ta odpovědnost byla předána na tyto nižší oblasti, ale nyní se Evropská unie snaží to koordinovat na vyšší úrovni. Myslím si, že je to možné, ale je potřeba mít na paměti rozdíly jednotlivé aspekty. Některé body ve zprávě samozřejmě přinášejí přidanou hodnotu, ale musíme být opatrní, abychom e, se nesnažili prosazovat jenom své vlastní země, přijetě do Velké Británie a tak dále. To v některých pozměňovacích návrzích je, ale myslím, že se s tím zpravodaj vypořádá. Další důležitá věc je že musíme myslet na malé a střední podniky. Malé a střední podniky v této, v cestovním ruku už teď si myslí, že e, je na ně uvoleno příliš mnoho regulace. A já si myslím, že bychom jim měli trochu uvolnit ruce. A snažíme se podporovat malé a střední podniky, jsou hlavním pohonem našeho hospodářství a tak je musíme mít na paměti. Komise by, si měla, by měla soustředit svůj akční plán na priority a měla by se soustředit na podporu inovací a na omezování byrokratické zátěže. Také se domnívám, že by nám pomohlo, pokud by komise předložila specifický harmonogram. Je zde ten ehm, plán 21 akcí. Ehm, možná by bylo dobré nějak specificky tyto eh, akce konkretizovat a zjistit, eh, jak se postupuje. Pokud jde o značky, myslím si, že musíme být trochu opatrní, protože eh, máme v jednotlivých členských státech postupy označování. Eh, možná je dobrý nápad mít evropskou značku, ale musíme být velice opatrní, jak by tato značka fungovala. Je třeba, aby zde nebylo příliš mnoho značek. Nech, nechceme nějak zmást eh, dané odvětví ani spotřebitele. A samozřejmě eh, vzdělávání, zaměstnanost, ehm, a školení a tak dále v této oblasti je zásadní. Celá řada mladých lidí cestuje do jiných členských států, aby tam získala pracovní zkušenosti eh, v cestovním ruchu. A ještě na závěr několik bodů je zde ten odkaz na víza. To není e, samo o sobě otázka cestovního ruchu. E, víza zahrnují také otázku národní bezpečnosti, e, terorismu a tak dále. Já se domnívám, že evropská úrovně by se neměla konkrétně zapojovat do toho, jestli někdo potřebuje výzum nebo ne, ale celý postup by podle mého názoru měl být zjednodušen pokud jde o směrnici o organizovaných zájezdech, já si myslím, že ta zde nemusí být zmiňována. A pokud jde o Kalypso a sociální a cestovní ruch, já si myslím, že pokud členské státy chtějí mít svůj vlastní program a pokud chtějí vydávat peníze na to, že lidé jezdí na dovolenou, a potom je to na nich. V rámci Kalypsa 1 milion eur byl alokován od roku 2009 a mě by eh, zajímalo, eh, jak tyto peníze byly využity. Už budu končit, pane předsedo. Bylo by zajímavé něco o tom vědět platí Evropská unie za eh, dovolenou eh, lidí? Já si myslím, že to není způsob, jak by Evropská unie měla vydávat své peníze, ale eh, mohou na to být různé názory. Celkově, pane předsedo, mnohokrát děkuji zpravodaji, myslím, že odvádí vynikající práci. Děkuji také vám za to, že podporujete výstavu Evropské rady výletních vhlídkových plaveb, eh, která byla před eh, nedávnem v Evropském parlamentu. Děkuji, pan De Grandes. Sí, gracias, señor presidente. Ya tuve ocasión de hacer el... Děkuji, pane předsedo. Já jsem měl eh, příležitost poděkovat a pochválit pana financu za zprávu k tomu tématu minule. Já si myslím, že jde o velice důležitý projekt pro Evropskou unii, protože cestovní ruch to je zdroj příjmů a současně je to ten nejlepší způsob, jak poznat jiné kultury a jak podporovat porozumění mezi národy. My také jsme předložili pozměňovací návrhy, a my jsme vlastně nechtěli ani nic měnit, jenom jsme chtěli přidat ještě možná určité myšlenky a možná plněji využít možnosti Evropské unie, Evropskou unii v rámci Lisabonské smlouvy. Ehm, my jsme připraveni k kompromisu, takže pokud vám nějak nebudou vyhovovat, můžeme je upravit nebo stáhnout. Také jsme zde hovořili o sociální cestovním ruchu, o teritoriální soudržnosti, o podpoře malým a středním podnikům eh, v tomto odvětví. A nedávno eh, zde byl eh, místo předseda, který prezentuje Baleáry a to samozřejmě je velice známá turistická oblast a Eh, my jsme v této souvislosti také eh, podali pozměňovací návrhy, které eh, by měly také zlepšit, přispět něčím tedy ke zlepšení cestovního ruchu v Evropě. Mm, Evropa se chce stát významným, významnou destinací a já si myslím, že to je náročný cíl, a splnitelný. Paní Meissner? Já bych taky chtěla srdečně poděkovat zpravodaji za tuto zprávu. My podle Lisabonské smlouvy máme nové kompetence a neustále se vlastně musíme odpovědět na otázky, k čemu je to vlastně dobré. Když přece turistický ruch existuje, tak co my na tom ještě chceme zlepšit? Já si myslím, že nejdůležitější je, abychom pro Evropu, zejména pro ty regiony, které nemají jiné možnosti příjmu, tak pro ty je cestovní ruch skutečně velmi důležitým zdrojem příjmu a hospodářské síly. Současně s tím jednotlivé regiony Evropy si navzájem konkurují. A přesto bychom měli dále propakovat destinaci Evropa a to v celosvětovém měřítku. My máme už nějakých, já nevím, 50% turistického ruchu zde v Evropě, čili proč ještě více, ale ano, můžeme, my, pokud budeme zdůrazňovat to, co je tady zvláštního v Evropě, už teď máme eh, různé typy turistiky, máme tady průmyslovou eh, turistiku, tady průmyslového dědictví a tak dále. No a eh, my máme různé tedy ty značky, kvality nebo podobně, které se dají poněkud ještě zjednodušit, eh, dá se to debirokratizovat a my chceme, aby také malé a střední podniky si přišly na své, na no pokud se týče eh, třeba těch eh, různých značek, tak existuje řetěz Romantic Hotels, že to jsou takové ty staré domy, staré Eh, zámky nebo hrady, to je v Británii, ve Španělsku a tak dále. Čili eh, možná, že eh, by se toto mohlo sjednotit po jednu značku, aby se v tom zahraniční turisté lépe vysnali. Kdybychom si přáli mít takový cestovní ruch, který bude vnitroevropský, který bude i ze zdrojů mimo Evropu. Já si myslím, že je to tady obtížné, ale každopádně děkuji eh, panu zpravodaj za práci. Pan Bach. Děkuji, pane předsedo. Eh, já také chci vyslovit uznání panu kolegu Firancovi za tuto zprávu. Je velice fundovaná a je zatím také cítit srdce. Já si myslím, že ta množství pozměňovacích návrhů je v tomto případě výrazem velkého zájmu o turistiku v Evropě. Už bylo řečeno a já to proto zkrátím, že eh, neradi bychom eh, ztratili ze zřetele ten celkový obraz, i když některé pozměňovací návrhy se tady soustředují na určité národní akce. Já myslím, že bychom měli zůstat evropštější. Druhý bod, to se týká zdravotní turistiky. My víme, že vzhledem k demokratickému vývoji se eh, tento hm, typ cestovního ruchu eh, bude rozvíjet. Já musím říci ale, že eh, některé jiné výbory v tomto parlamentu varují před rozšiřováním eh, této turistiky, eh, protože to znamená velké přesuny nákladů mezi členskými zeměmi, čili já myslím, že tady je třeba, abychom měli konsistentnost s jinými politikami také na zřeteli. Eh, pokud se týče evropská hodnota přeshraničních produktů, projektů, tak já jsem třeba minulý týden dostal do ruky dokument, který se týká cestovního ruchu v Ardenách, to se týká nějakých tři, čtyř zemí. A já si myslím, že i toto je příklad eh, přínosu evropské politiky cestovního ruchu. Pokud se týče možných pracovních míst, já plně podporuji pozměňovací návrhy, které se zabývají zaměstnaností a vzděláváním pro zvyšování kvality cestovního ruchu v Evropě. Děkuji vám. Děkuji paní Sehnalová na dvě minuty. Děkuji za slovo. Já také využiji příležitosti a poblahopřeji panu zpravodaji a poděkuji všem e, stínovým zpravodajům za odvedenou práci a s tím, jak si poradili s tímto opravdu e, komplexním a komplikovaným tématem, navíc novým. My se tady bavíme o eh, Evropě jako turistické destinaci eh, číslo jedna, zejména ve vztahu k třetím zemím, takže já se připojuji k těm, kteří eh, apelovali a vyzdvihují tu problematiku sjednocování a zjednodušení, tedy zejména vízové politiky. Dalším mým bodem zdůraznila bych určitě větší nutnost tak jakési systematičtější a komplexnější spolupráce mezi eh, regiony, které by nemusely mezi sebou jen konkurovat, ale z nějaké větší spolupráce eh, by mohly eh, spíš těžit. Za další určitě apel na hledání nových cílových skupin, jako je Eh, například eh, oblast eh, turistiky pro sociálně zaměřené turistiky, turistiky zaměřené například na handicapované osoby a podobně. A potrhuji také to, co říkala paní Foster, a to pomoc malým a středním podnikům, a to nejen v té oblasti uznávání, no, vzájemného uznávání odborných kvalifikací, ale určitě v té odborné přípravě a vzdělávání, protože, jak známo, jsou to malé a střední podniky v této oblasti, které jsou významnými prvozaměstnavateli eh, jednak mladých lidí, jednak žen ve vesnických oblastech, kde se jinak potýkáme s obrovskou nezaměstnaností. Děkuji. Thank you, Mr. Kramer, two minutes. Pan Kramer na dvě minuty. Děkuji. Eh, chtěl bych hovořit o pozměňovacím návrhu 172 a chtěl bych se omluvit za to, že jsem ho nepodal já. Je to dobrý pozměňovací návrh, vyzývá komisi, aby propojila eh, regiony mezi sebou, aby mohly spolupracovat a aby se spojily eh, cyklistické stezky a aby se tento ekologický eh, cestovní ruch posílil. Je to ne ode mě, ale velice dobré. No, je to tak, já doufám, že s tím budete všichni souhlasit. A my máme nejenom na národní úrovni mnoho cyklistických stezek, ale i už i na evropské uh, úrovni. Máme tady asi 80 tisíc kilometrů stezek, tam se propojuje historie a kultura, to vše se můžete dozvědět také na kole a eh, je to v takových regionech, kde cestovní ruch je jediná příležitost. Uh, ale národní, evropské a regionální stezky by se měly propojit a ústně bych chtěl toto navrhnout, protože my jako poslanci se tady nestaráme pouze o národní a regionální e, úrovně, ale i o evropskou. Pan Groš se mnou souhlasí a když s tím budete souhlasit, tak potom ten eh, to odstavec 27a bude opravdu úplně ideální. Děkuji, pan Strass. Děkuji, pane předsedo. Ano, eh, já bych tady chtěla také poděkovat panu zpravodaji za vynikající zprávu. Jsou tam velice důležité otázky a nic vlastně nevynechal. Pan, paní kolegyně Luis de Grandes, nebo pan kolega, už upozornil na některé naše požadavky, chtěli jsme přispět k tomu, aby ta zpráva byla kvalitnější a když bych měla tady konkrétně něco vypíchnout, tak bych se zaměřila asi na spolupráci mezi podniky, protože my bychom chtěli, aby podnikatelský duch se neustále rozvíjel, chceme ho podpořit a potom samozřejmě také podpora financování pro malé a střední podniky a pro uh, osoby samostatně činné. Pokud jde o vzdělání a inovace, tak tady jsme také chtěli mít pozměňovací návrh, kterým bychom upozornili na celoživotní vzdělávání, jeho význam a potom elektronické obchodování. Tady musíme odstranit bariéry, které i nadále existují, tak aby obchodování po internetu mohlo volně se rozvíjet. Potom eh, další věc, tedy známky kvality, ty jsou také velice důležité, především pro kvalitní evropský cestovní ruch. Tady potřebujeme dobrovolnou certifikaci. My jsme tady zažádali o jednu změnu, tak, aby to bylo dobře rozstříděno, aby nebylo příliš mnoho známek kvality, potom harmonizace kvalifikací pro poskytování ubytování a příslušné infrastruktury. My jsme tam dali pozměňovací návrh, říkali jsme si, že by bylo dobré, eh, kdyby se odvětví účastnilo této harmonizace, která je v Evropě tak potřebná. A potom tak, aby tento průmysl nebyl tak závislý na sezónním, na, na sezónním cestovním ruchu. Je to velice důležité téma a potom jsme tady zdůraznili ještě další aspekt. Já jsem z Baleárských ostrovů a proto vím, že je potřeba vylepšit infrastruktury, dopravní infrastruktury na ostrovech a v oblastech, které jsou někde na okraji, protože pokud chcete mít dobrý cestovní ruch, tak samozřejmě potřebujete kvalitní dopravní spojení. A my potřebujeme takovou strategii nejenom pro pobřežní oblasti, ale také pro ostrovy, protože téměř všechny ostrovy se tady eh, nachází v situaci, kdy mají důležitou část příjmu právě z cestovního ruchu, potom strukturální fondy. My jsme tam také předložili pozměňovací návrh a říkali jsme, že pokud jde o podporu struktur, tak bychom tam měli mít především ty regiony, které potřebují strukturální změny a které potřebují eh, cestovní ruch, který musíme podpořit. Uh, thank you, chair. Pan Taylor, děkuji, pane předsedo. Já jsem předložila pět pozměňovacích návrhů. První se týká mobility. Já bych byl rád, abyste mě podpořili. Dále parky a chráněné oblasti. Zde je třeba zajistit jejich dlouhodobé přežití. To je, myslím, zajímavé. Pokud se podíváme na to, jak důležité jsou zoologické zahrady pro cestovní ruch. V členských státech máme 3500 eh, zoologických zahrad, ale jsou zde stovky nelicencovaných, nepovolených eh, zoologických zahrad, které představují potenciální riziko pro veřejné zdraví a blaho zvířat. Takže prosím vás, podpořte můj pozměňovací eh, návrh. Asociace cestovního ruku Velké Británii si uvědomuje, jak důležitá je ochrana zvířat a tato asociace vypracovala kodex chování. Komise by se nad ním mohla zamyslet. Je zde ještě jedna otázka, která se neustále objevuje a to jsou zdroje dostupné pro cestovní ruch. Já jsem si vyslechl to, co říkala paní Foster o podpoře eh, cestovního ruchu eh, britskou vládou. E, nicméně, e, e, pokud jde o, moji regionální, o můj regionální úřad cestovního ruchu, zde došlo o snížení rozpostu o 25 Můj pozměňovací návrh 242 žádá komosy o to, aby vytvořila jasné, jasný výběr pro projekty v oblasti cestovního ruchu v regionu, odkud pocházím, tam existují velké eh, překážky pro eh, takovéto projekty. Mnohokrát děkuji, než eh, dám slovo komisi. Chtěl bych poděkovat panu Fidancovi za práci, kterou odvedl a děkuji, že podporujete pozměňovací návrh 111, který se týká bezpečnosti, požární bezpečnosti a bezpečnosti, pokud jde o CO. E, to je důležitý pozměňovací návrh, protože došlo k některým tragédiím a došlo k otrávení dětí. Takže já jsem za tento pozměňovací návrh vděčný. A pokud jde o to, co říkala paní Meissner, a zpráva o cestovním ruchu by nebyla zprávou o cestovním ruchu, pokud já bych nezmínil um, průmyslové dědictví. To je v pozměňovacím návrhu 170. Um, ehm, většina lidí se představí, když se hovoří o cestovním ruchu, ruchu v Evropě, Alpy nebo Zlaté pláže, ale kromě toho je zde v Evropě celá řada dalších věcí. Je zde kulturní dědictví a průmyslové dědictví, a protože jsme eh, místem, odkud vzešla průmyslová revoluce. Eh, mnohokrát děkuji tedy panu Fidancovi a jsem si jist, že určitě strávíte krásné velikonoce, až se budete procházet těch 262 pozměňovacích návrhů. Abychom vám to zjednodušili, tak se Michael nyní rozhodl, že bude chtít mít ústní pozměňovací návrhy. Nyní komise. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. A chtěl bych eh, uvítat současnou verzi zprávy pana Fidanci, eh, která podporuje návrhy komise a některé návrhy doplňuje. podobně jako celá řada dalších poslanců, kteří předložili pozměňovací návrhy. A, takže a, vaše žádost, abychom se soustředili na priority, je také naší žádostí. Chceme skutečně se soustředit především na některé priority. Chtěl bych poukázat na to, že hlavním cílem podle Lisabonské smlouvy je také plně respektovat subsidiaritu. A my se budeme soustředit na akce, které mohou koordinovat nebo doplnit akce na národní úrovni. E, jedná se o akce, které mohou přinést e, přeshraniční nebo nadnárodní evropskou přidanou hodnotu. A jde nám také o koordinaci vzájemného vlivu mezi jednotlivými evropskými politikami a hospodářskými aktivitami v Evropě. Plně souhlasíme s názory, které jste vyjádřili, pokud jde o nutnost respektovat kritéria kvality a udržitelnosti. To jsou dvě strany jedné mince. A něco takového by mělo vést k situaci, kde všichni z toho budou profitovat. Jak víte, nemůžeme eh, regulovat přímo cestovní ruch, to je eh, z zakázáno v odpovídajícím článku Lisabonské smlouvy. Eh, chceme bojovat proti přehnané regulaci, chceme posilovat inovace, především využíváním systému IKT ze strany malých a středních podniků. Pokud jde o značky, spolupracujeme s hotelovým průmyslem a také se spotřebiteli. A e, díváme se na situaci v některých e, členských státech, které už podobné značky mají. E, chceme se vyhnout duplicitě, chceme nabídnout určitou dobrovolno, už dobrovolné zastřešení. Pokud jde o Kalypso, zde se snažíme o podporu výměny turistů, především mimo sezónu. sezónu. Eh, nejde o to, že bychom přímo financovali takovéto výměny, ale eh, snažili jsme se identifikovat čtyři cílové skupiny v rámci přípravných akcí. Eh, dáváme dohromady členské státy ze severu, jihu, západu, východu, aby mohli organizovat takovéto výměny především mimo sezónu. Na závěr bych chtěl eh, poukázat na vaše oblíbené průmyslové dědictví. Něco takového je samozřejmě důležitou součástí strategie v oblasti cestovního ruku, ruchu. Téma průmyslového dědictví bude velice aktuální toto téma. Eh, budeme prosazovat především eh, v září tohoto roku. Jsem vám k dispozici, abych odpověděl na případné eh, další otázky, na další komunikaci. Chcete reagovat, zpravodaj? Ano, děkuji, předsedo. Budu se snažit být stručný a pokud na něco zapomenu, a budu kontaktovat kolegy, kteří předložili pozměňovací návrhy. Budu je kontaktovat později a pokusím se navrhnout jim kompromisy, nebo budeme hovořit o tom, které pozměňovací návrhy se překrývají. Pokud jde o kvalitu a udržitelnost, o tom hovořila paní Brepols, zmínila některé pozměňovací návrhy. a odkázala na jednotný přístup a na postupy varování. Myslím si, že to je správná formulace, to varování. Jedná se o cesty do určitých zemí, kde je politický konflikt nebo nějaká přírodní katastrofa či občanská válka. Evropa zde má různé postupy, různé národní úřady dělají odlišné věci. A různé země mají různé systémy varování. A já se domnívám, že by bylo dobré, abychom zde měli společný přístup. Pokud je o práva turistů, a k tomu se musíme vrátit, protože to zde opět zaznělo. Můžeme se snažit hledat nástroje, které jsou viditelné a která nám poskyt, která poskytnou turistům co nejvíce informací o již existujících právech pro turisty. Turista, který si eh, zaplatil kompletní zájezd, má odlišná práva od člověka, který si koupil eh, například jenom letenku nebo který si koupil eh, jízdenku na loď. Jedná se o odlišné smlouvy a my můžeme informovat občany o jejich současných existujících právech. Já o tom budu um, hovořit eh, s kolegy a podíváme se na to, které pozměňovací návrhy by bylo možné stáhnout. A podobný přístup jsme měli, eh, o tom jsme hovořili u zprávy pana Kose. Pokud jde o eh, značky, Komise k tomu eh, řekla dost. My chceme podporovat dobrovolný systém akreditace, který budou mít, eh, budou udržovat členské státy. Chceme, aby se v evropských zemích používala stejná značka. Eh, byl by to Q jako kvalita, některých členských státech už eh, podobné členské státy existují, ale hlavní myšlenkou je to, aby eh, tyto značky byly pokud možno v celé Evropě, ale samozřejmě na dobrovolné bázi. Eh, je třeba to vypracovat ve spolupráci s firmami v této oblasti, stejně tak jako se spotřebiteli, protože ti už mají vlastní systémy. Pokud jde o uznávání kvalifikací, naprosto souhlasím. Tato otázka je v textu zmíněna pan eh, de Grandes a paní eh, Straska eh, předložili pozměňovací návrhy týkající se spolupráci mezi regiony. Pan Denalis také předložil návrh v tomto směru. Myslím si, že je to zásadní věc. Musíme se snažit přinést přidanou hodnotu pro určité regiony a také pro diverzifikaci turistických destinací. Je pravda, že je potřeba, aby zde byla spolupráce mezi regiony, kromě konkurence. Pokud jde o elektronické obchodování a celoživotní vzdělávání, rovněž souhlasíme. K těmto tématům byly předloženy některé velice dobré pozměvací návrhy a jak jsem řekl dříve, byly zde předloženy některé dobré pozměvací návrhy týkající se dopravního propojení mezi kontinentem a ostrovy. Já vás ujišťuji, pane eh, Krámera a eh, další, že na tom budu pracovat přes Velikonoce pokusím se nalézt odpovídající formulace. Musíme říci samozřejmě něco o e, cestovním ruchu a udržitelném rozvoji. E, k tomu byla předložena celá řada pozměňovacích návrhů. A poslední bod k tomu, co říkala paní Foster o Kalypsu. Já se domnívám, že eh, zástupce komise vám již dal odpověď. Takže to je všechno z mé strany. Omlouvám se, jestli jsem na něco zapomněl, ale v následujících dnech budu v kontaktu s kolegy. Takže děkuji, pozměňovací návrhy byly všechny velmi pozitivní. děkujeme panu Fidancovi, jenom abych eh, to poslancům upřesnil, ve výboru TRAN by se mělo hlasovat v květnu a na plenárce by se mělo hlasovat eh, tedy na dlu, druhé plenárce v červnu. Tím se jsme dostali na konec dnešního pořadu jednání. Pět minut přestávka a poté se sejdou koordinátoři. Děkuji poslancům, že dodržovali řečnickou dobu, protože jsme měli tři velice důležité rozpravy a přesto jsme skončili o chviličku dřív, takže vám děkuji za disciplinovanost.